na mm, první VFR, přístoj, postoj parlamentu k eh, VFR po roce 2020. Dám slovo panu Marinesku. The ano, děkuji, paní předsedkyně. Takže máte před sebou stanovisko, které je připravené. Myslím si, že jsme se velice dobře vypořádali s kompromisními návrhy. Možná, že ještě se budou určité komentáře, ale myslím si, že obecně je ta <clears throat> situace s kompromisy dobrá. Také eh, mám určitý eh, feedback od politických eh, frakcí, který v zásadě můžeme přijmout. Takže asi mám pouze dvě nebo tři věci. Samozřejmě žádáme o navýšení rozpočtu, na ten budoucí víceletý finanční program. Podporujeme CEF, nástroj pro propojení Evropy, zároveň ale chceme, aby byl modernizovaný. Aby je důležité tam mít, eh, eh, aby to vlastně bylo až přes volby, ten rozpočet musí být alespoň tak velký, jako byl eh, ten návrh před čtyřmi roky, protože víte, že o 27% byl ten rozpočet osekán. No a pak jsou tam samozřejmě ještě další věci v tomto stanovisku, ale chtěl bych ještě zdůraznit, že rovněž chceme, aby se CEF eh, rozšířil i na silniční dopravu, protože si myslíme, že by bylo dobré, aby generální ředitelství MOVE to všechno mohlo koordinovat aby, se, aby to napomohlo dokončení eh, transevropských dopravních sítí TNT a jejich koridorů. Dále potřebujeme koordinaci lepší, nebo mysl, obecně koordinaci, protože teď je to nulové, z generálního ředitelství MUV, potřebujeme lepší koordinaci všech eh, fondů, všech financí, protože se používají některé peníze v regionálním um, dopravě. Stejnou koordinaci, jako je v, to, v té oblasti, potřebujeme třeba pro dokončení koridoru, také potřebuje synergie s vnitrostátními rozpočty ze stejného rozpočtu. Jde o to, aby, aby to všechno šlo stejným směrem a týká se to i finančních nástrojů, protože synergie s dalšími finančními nástroji musí existovat, abych, abychom je mohli dobře Děkuji, pane Merinesku. Já dám uh, slovo stínovému zpravodaji, pane Tu. Dobré ráno, vážení kolegové, děkuji za slovo. Chtěl bych vystoupit jménem pana Kaputa, který nemůže být přítomen. Chtěl bych říci, že my mm, nemáme mnoho co říci, děkujeme za kompromisy, děkujeme také panu zpravodaji panu Marinesku, který tam začlenil většinu našich návrhů, které se týkají konektivity, boje s úzkými místy, takže my s tímto kompromisem se můžeme spokojit a ještě jednou chci panu Paneskovi poděkovat. Děkuji, pane Artu, pan Ziller. Ehm, děkuji, já chci poděkovat panu Marinesku za jeho zprávu několik důležitých bodů proč podporujeme většinu těchto kompromisů. Connecting Europe Facility bude pokračovat, financování by mělo být navýšeno v příštím MFF. Eh, finanční nástroje jako EFSI nemohou nahradit granty, což je velmi důležité z různých důvodů, protože jsou eh, některé eh, dopravní uzly, které jsou zajímavější pro EFSI pak jsou e, rozdíly třeba ve hustotě obyvatel a úrovni ekonomických sociálních standardů, takže pokud se nebudou používat granty, tak se nedostaneme příliš daleko. E, podíl dopravních e, infrastrukturních projektů je třeba zvýšit, rozdíly mezi regiony snížit sociálně-ekonomické disparity, třeba omezit. My ale nepodporujeme, nebo část delegace, kompromisy k snižování hluku a nepodpoříme zvláštní pro turismus, protože to je v kompetenci členských zemí. Terin, Telička, máte slovo? Všichni poděkovali panu Malinesku, takže já také udělám to s radostí. Pan Marinesku mě tady vyrušuje. Já, ho podě- já jsem mu poděkovala, tady to mám jako recipročně. Myslím, že máme dobré kompromisní návrhy a Mm, my si cením toho strategického výhledu do budoucna. Myslím, že víme, co musíme říct, tedy co potřebujeme na léta po roce 2020. Máme rovnováhu stabilní mezi uzly, musíme se podívat na inovace dostatečně a také bylo řečeno, že ty úspěšnější finanční nástroje nejenom v dopravním sektoru. Um, znamenají, že je tady rostoucí očekávání a to je asi jeden z největších eh, úspěchů na finanční straně Evropské unie. Je to nástroj skutečné politiky a abychom neprodlužovali a Já myslím, že bez váhání mohu doporučit podpoření všech kompromisních pozměňovacích návrhů. Děkuji, pane Telička. Než dám slovo panu Basikutovi, tak chci přivítat pozvané hosty pana Nilsena z Univerzity Kotporku. Takže vás vítám v našem výboru jste mladí a dynamičtí, takže vyslechnete spoustu věcí dnes a já doufám, že díky tomu objevíte mm, další možnosti do vaší budoucnosti. Budeme pokračovat a nyní má slovo pan Basekut. Děkuji, paní předsedkyně. Také vítám návštěvníky z Jeteborgu a omlouvám se, že zrovna v této, ohledně této zprávy asi nebude zde panovat nějaká bouřlivá zajímavá debata, eh, jako je tomu v jiných případech. Já bych chtěl nejprve začít, chtěl poděkovat panu Marinesku. Pan Marinesku je teď z toho takový už trošku v rozpacích, protože mu tady všichni gratulují a všichni mu děkují. Já si myslím, že opravdu máme na stole dobrý soubor kompromisů, kam byly začleněny všechny návrhy. Bylo to, je to i z ohledu zelených otázek, jako je ochrana klimatu, transparentnost, finance, všechny tyto věci byly vzaty v úvahu. Takže já si myslím, že celkově nám vznikl takový vyvážený přístup k tomu víceletému finančnímu rámci. Zelení jsou také spokojeni s výsledkem podpoříme i kompromisy. Pouze bychom chtěli speciální bod o Jerusalem Infrastructure. Doufáme, že to nakonec bude podpořeno i ostatními, byť to není součástí kompromisu. Takže děkuji se. Tě, tě, těším se na hlasování a ještě jednou děkuji zpravodaji eh, na, za jeho práci. Děkuji, nyní pan Longrin. Máte slovo. se en budget med nedskärningar. Vi kommer att ha en mindre budget. Takže já eh, vám mnohokrát děkuji. Eh, podívejte se, eh, v některých rozpočtech je zřejmé, že tady máme určité průřezové linie. V některých se musí hodně škrtat. Nevím, proč se tady před pokládá zachování úrovně výdajů. Já si myslím, že tady se mělo trochu škrtat. Děkuji, pan Ungrene. Teď pan Fan Meltenberg. Eh, ano, děkuji. Já také se samozřejmě mohu souhlasit se všemi kompromisy a také mohu pogratulovat panu zpravodaji, i když už to zřejmě asi je nutné poslouchat tyto díky. Ale chtěl bych říci, že trošku bych řekl něco podobného, co pan Lundgren. Musíme být realističtí, podle mého názoru. A když si čtu kompromis pět, tak nemám mm, problém s tím stanoviskem, celkem. Měli bychom navýšit podíl celkové rozpo, celkového rozpočtu, který jde na ty infrastruktury. Já si myslím, že bychom ale měli očekávat, že stejně asi tam ten rozpočet eh, politiky soudržnosti bude snížen asi o 50 takže možná bychom měli se zamyslet nad tím, jak lépe využít ty stávající prostředky, jak třeba reorientovat eh, některé priority. Samozřejmě, že doprava je velice důležitá, tak jak je to zdůrazněno v těchto kompromisech, ale musíme to mít stále na mysli. Takže já se mohu spokojit s kompromisem 5, ale musíme být realističtí, musíme také přemýšlet o finančním inženýrství, známe možnosti různých politických koncepcí, také i politiky soudržnosti. Neměli bychom asi žádat příliš navíc, protože spíše tam bude méně. Takže spíše bychom se měli zamyslet nad tím, jak pracovat lépe s menším objemem peněz, jak reorientovat e, naši politiku, jak mít také politiku soudržnosti, která bude orientovaná na výsledky a na výkon a ne pouze žádat o více peněz, protože si myslím, že to stejně není moc realistické. A pak bych ještě, protože jsem ve výboru regie, tak bych chtěla rovněž chtěl poděkovat vedle těch ostatních eh, díků, chtěl bych říci, že politika soudržnosti může sloužit i pro potřeby dopravy, což je důležité. A pak ještě, když hovoříme o rozšíření kompetenci regionu, na tom právě pracujeme třeba s panem Marineskem, dochází revizi nařízení o EASE, je důležité také, aby i ty všechny agentury, které mají mít navýšené kompetence a povinnosti, musí mít také dostateč, dostatečně navýšeny prostředky. Nelze to žádat bez prostředků navíc. Děkuji. Nyní paní Izabela de Monte. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já považuji za samozřejmé, že v rámci výboru dopravy a cestovního ruchu bychom měli podpořit cestovní ruch, takže měli bychom ze všech sil se snažit Eh, posílit tento, eh, toto sektor eh, dopravního, pardon, cestovního ruchu, protože to je odvětví, kterému se daří navzdory té krizi, která proběhla v uplynulých deseti letech. Takže je důležité, abychom o tom hovořili i v tomto stanovisku. Hovoříme o investicích do budoucnosti, o vytváření pracovních míst, o tom, že je důležité vytvářet pracovní místa a o udržitelnosti. To všechno tam musí být řečeno. A pak také musíme myslet na rozvoj takových těch eh, odlehlejších oblastí. Hmm, nemáme investovat pouze do oblastí, které už teď jsou rozvinuté. Je důležité, aby náš výbor pracoval ze všech sil na tom, aby podpořil rozvoj eh, do budoucna. Tím, že se teď ekonomika sbírá, tak se můžeme třeba věnovat i oblastem, které zatím ještě tak rozvinuté nejsou. Děkuji, říká paní předsedkyně, nyní paní Grapíny. Chcete slovo? Ne, nechcete? Měla jsem pocit, že mi ukazujete kartu. Takže teď se zeptám Evropské komise na jejich stanovisko. Děkuji, paní předsedkyně. My samozřejmě silně vítáme tuto zprávu, toto stanovisko a všechny pozměňovací návrhy, které potrhují význam dopravy také je tam důležitost dokončit transevropské dopravní sítě, věnovat se přeshraniční infrastruktuře a také přispět k dekarbonizaci a digitalizaci dopravy. Zcela jistě budete chápat, že zatím ještě nejsme v takové pozici, abychom se mohli um, vyjadřovat úplně ke všem těm částkám a úplně ke všem těm konkrétním návrhům, ale takže toto eh, bychom zatím ještě, takže ale obecně tuto zprávu velice silně vítáme. Děkuji. Děkuji. Pane Marinesku, máte slovo na eh, končení této diskuse. Děkuji, děkuji všem kolegům za jejich laskavá slova o mm, zvýšení rozpočtu. Jasné, že o to musíme žádat. To je normální, ale současně musíme navrhovat opatření, která by mohla přinést větší efektivitu. To je také jasné. Proč eh, brát více peněz z koheze? To je velice odvážný návrh. To podporuji kohezní politiku, ale musíme zohlednit, že v tuto chvíli eh, kohezní politice je hodně pro infrastrukturních projektů, především velkých, jako jsou dálnice, železnice. Proč tedy eh, nekoordinovat tak, aby byly dokončeny koridory, protože pro růst a pracovní místa je nejlepší dokončení koridorů. Když se podíváme na mapu, taky máme kousek tady, kousek tam. Není to mm, dokončený koridor. Rozpočet to bude velká diskuse. Musíme vyplnit mezeru po Brexitu, nově, po nových politik, nové politiky, bezpečnost migrace, to je pravda, ale pak jsou pověsti, že možná některé členské státy navrhnou minimálně stejný rozpočet. Takže doufejme, že se dostaneme k možnosti mít adekvátní eh, rozpočet na podporu našich politik. Děkuji vám za pomoc. Děkuji, pane Merinesku. Já připomínám, že hlasování proběhne zítra ráno v 9 hodin. Dá, přejdeme k následujícímu bodu a to je urychlení inovací v oblasti čisté energie. To je stanovisko výbor ITRE. Spravodajka je paní Izabela de Monte. Máte slovo. che hanno presentato degli emendamenti. Děkuji, eh, pane předsed, paní předsedkyně. A chtěl bych poděkovat také všem kolegům, kteří podali eh, pozměňovací návrhy, zejména stínovými zpravodajům. Spolupracovali jsme velice dobře a myslím si, že se nám podařilo eh, dosáhnout komplexních kompromisů, které opravdu odrážejí obsah všech pozměňovacích návrhů. Eh, celkem jich je osm. Jsou některé technické, které eh, řeší ty eh, různé druhy obnovitelných zdrojů a v některé další drobné problémy. Ale potom tam máme také nějaké k vodíku, eh, k životnosti baterií, k výstavbě infrastruktury a to jsme tady také pokryli. Potom se tady také hovoří o elektrobusech, eh, malých a středních podnicích. Jako například, že je třeba eh, prostředku, když chceme investovat. A v zásadě jsou pořád problémy, které pořád potřebujeme překonat v sektoru dopravy. V Evropské unii eh, se pořád eh, to hodně, eh, spotřebová hodně energie v, obravy, v oblasti dopravy. Je to pořád ta největší příčina městského znečištění. Podívejte se na pařížskou klimatickou dohodu. Potřebujeme jasnou vůči pozici, pokud jde o inovace, ukládání, inovace, tedy výzkum a použití obnovitelných zdrojů. Takže je tam spousta věcí k takovým věcem k obnovitelným zdrojům a, a specifikům, a jako je elektřina a z a větru ze vzduchu, z a vodík a tak dále. Takže děkuji kolegům za podporu a doufám, že eh, budou moci eh, podpořit ty kompromisy. La parole à monsieur Wim van de Kamp. La parole... Děkuji, eh, tak dám slovo rovnou panu Vinu de, de Kampovi. Hmm. Děkuji, paní předsedkyně. Já zde zastupuji kolegu Didrika Lineho. On ještě cestuje z Irska na kontinent a to, myslím, bude dneska velmi důležité téma, kontinent a, a ostrovy kolem nás. Za prvé, eh, paní eh, Kline, eh, blahopřeji je paní Del Monte za pěknou spolupráci. Paní Dolina, stejně jako EPP, si myslí, že musíme nalézt rovnováhu mezi eh, nezbytností eh, změny. Eh, doprava musí být čistší a energetika obecně musí být čistší. A když jsem v nizozemském parlamentu seděl, tak jsem to vnímal i jako o hrozbu pro průmysl, ale v Evropě jsem se dověděl, že tohle je příležitost pro průmysl. Nerušte pana Kampa. Tak já teď samozřejmě tady někoho jako ubijím komplimenty. Ne, ne. Pokud jde o ten návrh paní Del Monte, tak je tady rovnováha mezi nutností a, a, a inovací, a obnovou. To je důležitá věc. Tam můžeme jít ještě o trochu dále. No, klást si otázku, jestli obecní blahobyt evropského občana se tímto podporuje. Třetí věc v tomto celém je digitalizace. Máme tady, tady tu nezbytnost, eh, eh, modernizaci, inovaci a šance. A za třetí eh, je tady digitalizace. A díky této kombinaci je toto stanovisko velice silné. Jménem paní Kline přeji eh, eh, paní eh, de Monte zítra ráno hodně úspěchů a kompromisní pozměňovací návrhy podpoříme. Děkuji. Děkuji, pane Vandenkam. Pan Renesky, prosím, máte slovo. Um. za zapracování eh, pozměňovacích návrhů. Vím, že to není vůbec jednoduché. Eh, my si uvědomujeme, že úspěšné využívání inovací v dopravě je mnohostranou výzvou, která zahrnuje otázky týkající se celé řady eh, velmi propojených činností a technických věcí, které mají obrovský rozsah. Je zřejmé, že sektor dopravy má své celistvostní ohromný potenciál ke zvýšení energetické účinnosti a samozřejmě k omezení emisí. Nesmíme ale podlehnout přehnaným očekáváním a ve snaze dosažených vytčených cílů automobilového průmyslu eh, více komplikovat, urychlit, protože ten dopad může být i opačný, může dojít i ke zhoršení eh, situace z hlediska dopadu na životní prostředí a samozřejmě také může zhoršit konkurenceschopnost evropských výrobků z členských zemí na světovém trhu, protože tento trh eh, je velmi, eh, velmi složitý. Propojení mezi informačními technologiemi, výzkumem a neutrálními inovacemi v oblasti dopravy je skutečně nezbytné. Výzkum a inovace v energetické oblasti závisí především na předvídatelnosti a jistotě což vyžaduje dlouhodobé politické reálné vize, cílené pobídky a také samozřejmě dostatečný vlastní kapitál, eh, protože mnoho těchto věcí se odehrává v otevřeném obchodním prostoru. Eh, komise by podle mého názoru měla zavést mechanismy, které budou koordinovat programy výzkumné a energetické na úrovni členských států, tak abychom zbytečně neplýtvali eh, velmi omezenými zdroji právě tak důležitými v oblasti výzkumu a inovací. Dovnímáme se, že eh, budoucnost eh, trans, transformace v dopravě se bude posouvat směrem k systémům, které budou samozřejmě šetrnější k životnímu prostředí, zaměřené na spotřebitele, ale zároveň mnohem více automatizované, digitalizované systémy. <clears throat> v této době je proto určitě velmi důležité ve výzkumu, ale samozřejmě i v cílech předkládaných tady v Evropském parlamentu eh, zachovat určitou technickou neutralitu, protože není možné v této chvíli úplně jednoznačně říct, kterým směrem se vývoj bude ubírat, tak jak vlastně doba čeká, zda se objeví zcela nové technologie ukládání energií, nových baterií, nových systémů, protože je jasné, že ty stávající vlastně neodpovídají té výzvě současné doby. Těším se na spolupráci s paní zpravodajkou a věřím, že se podaří připravit velmi, velmi dobrý materiál. Thank you very much. Děkuji, pane kolego. Pan Telečka, máte slovo. Děkuji, já mm, mm budu mluvit jménem kolegy, který eh, tady nemůže být a jeho jménem chci poděkovat paní Demonte za e, tento dobrý a vyvážený návrh. Také e, si cení spolupráce s zpravodaje stínových zpravodajů. Mm, stanovisko odráží naše mm, požadavky redukovat eh, existující nesoulad eh, mezi městskými venkovskými oblastmi, rozvinutějšími regiony a těmi, které zaostávají v infrastruktuře, v kvalitě infrastruktury. My podporujeme cíle komise, eh, propagujeme energetickou účinnost, a větší podporu malým a středním podniku. Dopravní podniky, ehm, cestovní ruch, který je zdůrazněn nejenom v tomto stanovisku, ale také v mm, předcházející debatě, které se zaměřují na mm, projekty čisté energie, jako jsou elektrovozidla, větrná a solární energie. Mm, Technologická neutralita, to je, mm, jsou věci, které také mají mm, dobrý ohlas. Já podpořím eh, kompromisní návrhy, protože to je vyvážené stanovisko, jak jsem řekl, a také si um, ceníme toho, že všechny naše návrhy se odrážejí v tom návrhu, takže děkuji a budete mít naši podporu. Děkuji, pane Telička. Pan Talmondy, prosím, máte slovo. Stort tack till föredragande Demont. Děkuji. Eh, děkuji také eh, paní Demonte a všem stínovým zpravodajům za dobrou eh, spolupráci. Kompromisy obsahují všechny hlavní body našich pozměňovacích návrhů, proto jsme velice spokojeni s tím stanoviskem. Když musíme zastavit klimatické změny, tak je jasné, že potřebujeme novou techniku. Mm, my se musíme opatřit vyššími cenami a musíme eh, tyto eh, příjmy použít také k podpoře eh, zelené transformace, tak abychom dosáhli nových technických průlomů, aby v celé Evropě inovativní a udržitelná řešení byla k dispozici, abychom byli schopni naplnit pařížské cíle. To by nám mělo pomoci nejenom bojovat s klimatickými změnami, ale také být eh, konkurenceschopnější co, pro evropské podniky tedy. A, a aby zde mohla vznikat tedy nová, nová ekonomika z tohoto. Pane Lundgren, chcete si vzít slovo? Ano. Děkuji. Ehm, Nejdříve bych poděkoval paní Ende Monte eh, za eh, toto stanovisko. My jsme se tady vydali na tuto cestu už před eh, mnoha lety. Před několika lety jsme například řešili emise eh, nákladních automobilů. Pokud se eh, to teď srovnáte s emisemi z před 15 let, tak když vyjede kamion do města, tak se to zásadně zlepšilo a myslím si, že se dostaneme ještě dál. Ve Švédsku už máme hm, elektrizaci eh, eh, mm, mm, na eh, dálnici máme jednu tech, testo, jeden testovací úsek a já si myslím, že i tam budou inovace. Každopádně bude důležité řešit energetickou efektivitu. Je tady obrovský Mm, potenciál v eh, zlepšování efektivity eh, toků zboží. To zatím není dostatečně dobré. Eh, jezdí mm, pořád kamiony, které jsou vytížené jenom z poloviny. Takže tady není dostatečná koordinace. Kdyby tady byla lepší koordinace a ty kamiony byly lépe naplněné, tak by se ušetřily emise. Am vrut uh, să iau cuvântul la acest raport pentru că îl consider foarte important. Vreau să o felicit pe... Eh, já chci pogratulovat Izabel a také stínovým zpravodajům, kolegům, kteří již předložili pozměňovací návrhy. Myslím si, že je třeba se zaměřit na inovace, ekologickou dopravu. Nezapomeňme, že doprava představuje um, procent eh, emisí, takže musíme najít řešení, jak omezit negativnímu dopadu na životní prostředí. Eh, je třeba finančních prostředků, abychom podporovali inovace, budeme potřebovat peníze. A budeme potřebovat harmonizaci ve všech členských zemích. Myslím, že lokální orgány, místní orgány hrají důležitou roli. Městská veřejná doprava například se hrává důležitou roli, um, se týče emisí v členských zemích a je třeba klást důraz na ekologickou dopravu, abychom šli příkladem občanům, pokud eh, budeme podporovat ve městech čisté energie. Mám na mysli eh, městské služby, eh, čištění úklid, veřejná doprava. Naším cílem je čistá energie v dopravě a chci pogratulovat paní zpravodajce. Děkuji. Nyní se eh, dáme slovo komisi. Pane Zuby, kde jste? Thank you. Thank you. Adam. Děkuji. Váš názor k této zprávě? Thank you, Madam Chair. Děkuji vám, paní předsedkyně. Komise by ráda poděkovala výboru za návrh. Velice jej vítáme. Je zcela v souladu s tím, co my navrhujeme v našem sdělení a také v, v agendě pro eh, výzkum a inovace v dopravě. Myslím, že to, co jste navrhli, potrhává a zdůrazňuje naše snahy eh, používat výzkum a inovace v dopravě eh, jako prostředek její modernizace a eh, k to k dosažením eh, konkurenceschopné a v inovativní dopravě. Takže děkuji vám mnohokrát za návrhy. Máte slovo mm, na uzavření diskuse, paní zpravodajko toto nám umožní vyslat jasný signál. E, toto stanovisko půjde do výboru pro průmysl a energetiku. A myslím, je, že je důležité, abychom měli konsensus v našem výboru, abychom um, našli budoucí směr um, cestování je obtížné najít rovnováhu mezi uh, různými stanovisky ve výboru, ale jak jsme slyšeli, dnes je to možné. Jak řekli kolegové, už nemáme ehm, tedy přímou opozici mezi mm, ekologií a energetiky. V posledních letech jsme viděli spoustu nových inovací, které vytvářejí nové příležitosti nejenom v dopravě, ale také e, v jiných formách alternativních paliv. Doufám, že zítra se nám podaří najít širokou podporu tomuto návrhu. Myslím, že to je velmi slibné. Děkuji. Hlasovat se bude zítra v 9 hodin. Nyní e, přerušíme um, diskusi um, před uh, debatou, kter- na kterou všichni čekáme, vazby mezi Brexitem a dopadem na pozemní dopravu. Takže děkuji, že jste přišli. Um, máme tedy 15 minut přestávku, začneme v 10 hodin. V 10 hodin prosím buďte v sále. Mes chers collègues, nous allons commencer cette audition. Začneme slyšením. Um, náš um, výbor organizuje veřejné slyšení o Brexitu a jeho dopadu na pozemní dopravu. Cílem je vyslechnout zástupce na vysoké úrovni mm, sektoru pro silniční a železniční dopravu a souvislosti s Brexitem, abychom lépe pochopili, abychom se pokusili anticipovat eventuální rizika odchodu Velké Británie na mm, činnost. E, také se dozvíme, jak Eh, společnosti v tomto sektoru eh, anticipují eh, a jaké mají dopady, jaké dopady má odchod Velké Británie na mm, dopravu mezi Irskem a Velkou Británií a mm, Británií. Bude zajímavé vyslechnout informace vyjednavačů eh, Velké Británie a Evropské unie. Vyslechneme tedy zástupce tří dopravních združení a ve druhé části eh, bude diskuse se zástupci železničního sektoru. Každý panel bude eh, následovan budou následovat otázky a diskuse. Já velice děkuji a vítám všechny naše řečníky a předám slovo k krátké prezentaci prvního panelu eh, se týče žele, eh, silniční dopravy a dám slovo paní Veroně Murphy, předsedkyni Irish Board Road Haulage Association. Vítejte. Potom dám slovo panu Hukemovi, to je nástupce ředitele Freight Transport Association. Vítejte. A panu Danielu Kernovi, který je manažerem Trade Policy Affairs IRU. Vítejte každém případě začneme silniční dopravou, abych to zjednodušila. Eh, každý budete mít sedm minut a pak začneme diskusy se členy, takže mm, potom budete, eh, dostanete slovo, abyste mohli odpovídat. Začneme tedy eh, paní Murphy, máte slovo na sedm minut. Morning. Děkuji za slovo, dobrý den. Dovolte, abych se představila, jmenuji se Verona Murphy. Začala jsem jako řidička kamionu, když mi bylo 19 let. Eh, pak jsem eh, vozila maso z Irska do Itálie, to bylo před 25 lety. A do té, od té doby se stalo mnoho změn, ale stále vlastně dost, vozíme maso z Irska do Itálie. Eh, máme malou firmu, kde je 46 nákladáků a já jsem teď vlastně prezidentkou Irské asociace pro irské dopravy, do celniční eh, přepravce, takže zastupuji. Jak asi víte, tak jsme teď vlastně prošli nejhorší recesí v historii a teď nás čekají eh, věci spojené s Brexitem. Irsko je jedinou zemí, která má pozemní hranici se, spojenou, se Spojeným královstvím. Ta hranice Eh, bude znamenat, že vlastně se Irsko stane jakýmsi ostrovem na ostrově, po té, co tam bude nějaká speciální hranice, což může velice eh, špatně ovlivnit eh, ekonomiku. Celkově tam nyní na Irsku je asi 3700 operátorů, je tam 50 tisíc pracovních míst a je to asi 2,5 všech zaměstnanců celé irské ekonomiky. Většina našich členů působí na venkově a také, mm, to, to znamená, že to jsou místní pracovní místa. Takže kromě toho, že ten sektor je důležitý pro zaměstnanost, tak také je důležitý k tomu, aby se zboží dostávalo do k firmám i k lidem. 60 nákladňáků, které výjíždějí z Irska, odvážejí, vyvážejí produkci Irska to znamená, je to vlastně taková důležitá krev pro eh, obchod. Um, Eh, je zde tedy velká obchodní výměna i mezi Irskem a Spojeným královstvím a více 80 eh, všeho zboží, které zbo- směřuje na kontinent, je přes Spojené království. Takže už teď máme eh, velký, cítíme velký dopad, protože naše členové se obávají hrozeb, obávají se nejistoty, obávají se toho, že vlastně, nebo také s tím souvisí to i, že oslabila Libra a bojí se také nestability na trhu. Takže upros- po, po jsou zde obavy, že zde vlastně budou um, nutnost zavést tedy věci, jako jsou celní eh, odbavení, celní prohlášení, navýší to ceny, také bude problémem to, že nákladňáky, které budou přejíždět přes tu hranici, budou muset řešit různé papírování. A bylo to vlastně stejné jako předtím, než se v roce 93 otevřel jednotný trh, také tam budou další různé omezení, která se týkají prohlídek na hranicích, což povede k různým zdržením na hraničních přechodech. Takže eh, zřejmě ty dodatečné náklady se pak přesunou na spotřebitele, takže se zvýší ceny a tím se také oslabí mm, tedy postavení spotřebitelů. Může to vést také k tomu, že někteří už teď slabí operátoři nakonec budou muset opustit toto odvětví a je tedy důležité, aby zde byla nová infrastruktura, aby zde eh, byly třeba důležité ehm, nové eh, prostory, musíte být všechny, musí ty celní postupy musí být plně digitalizované a bezpapírové. Aby to všechno bylo plynulé, tak je důležité, aby byly v úvahu brány také názory právě zástupců dopravního sektoru a je dále zásadní, aby naš, naše odvětví bylo informováno o všech plánech, které se chystají, aby to nebylo tak, že budeme pouze reagovat na to, co bylo rozhodnuto. Zatím vlastně se příliš neví, jak to bude po Brexitu. Evropská unie Nicméně říká, že Irsko bude chráněno, ať už bude ten výsledek jakýkoliv a všechny věci, které by měly mít dopad na Irsko, musí být velice pečlivě zváženy v kontextu Brexitu. Například uh, zavádění palíčku o mobility, to naprosto změní situaci dopravců v Evropské unii. Je zde řada opatření, která mají změnit status quo a je dost eh, obtížné si představit, jak to bude pokračovat s tímto komplikovaným balíčkem, když vlastně nevíme přesně, jaký to bude mít všechno efekt, to, že Spojené království odejde z Evropské unie, jaký to bude mít dopad zejména na Irsko. Irsko potřebuje Evropskou unii a potřebuje, aby zde byla asistence, aby eh, Evropská unie se snažila také snížit co nejméně, co nejvíce dopad. Pokud bude zaváděn balíček pro mobilitu právě v této chvíli, tak to naopak povede k jinému výsledku a mm, povede to e, k chaosu. Už teď jsou irští dopravci a řidiči nepřiměřeně e, zasaženi tím, že jsou zde, e, že je zde to nařízení a také protože to nařízení bylo hlavně pro kontinent. Takže teď už máme takový velice nepohodlný režim, který je velice nepohodlný pro takové ostrovní státy, jako je Irsko, protože tam je většina, ta cesta na eh, kontinent je většinou přes moře. Takže je důležité eh, zamýšlet se nad budoucími ekonomickými vztahy mezi Irskem a, Spojenou a eh, Evropskou unii a také kontinentální Evropou. Tvůrci politik v Evropské unii musí zajistit, že tento zásadní, tato zásadní složka ekonomického života Evropy bude co nejvíce ochráněn. A je to možné učinit pouze tím, že učiníme určité přísliby, že naše odvětví bude mít jistotu ve svém prostředí pro práci, že eh, tam nebudou tedy žádné speciální náklady nebo příplatky minimálně na dalších 36 měsíců, aby to byla určitá přechodná doba, která bude dost obtížná pro irské podniky i pro Irsko. Já jako zástupce irských dopravců mohu říci, že když se dívám na ten harmonogram zavádění balíčků pro mobilitu, tak e, vidím, že vlastně vůbec nikdo nebral v úvahu situaci Irsko. Přitom Irsko je velice takovým hodlivým členem Evropské unie, také zaměstnáváme unijní um, občany, takže já bych na vás chtěla apelovat, abyste si uvědomili realitu Brexitu, zejména když budete přemýšlet o balíčku o mobilitu. Nesmíte dopustit to, že Irsko zůstane jakousi zapomenutou zemí, která je někde za horizontem, někde Eh, leží tam někde za Spojeným královstvím. Děkuji. Děkuji za toto první slovo, za tento první proslov. Tento proslov byl velice silný. Ehm, můžeme také ehm, připomenout ehm, naši odpovědnost. Eh, pan Hukman, máte slovo na sedm minut. Děkuji vám mnohokrát a děkuji za příležitost vás zde dnes oslovit. Jsem James Hockem a jsem zástupcem eh, šéfa asociace na eh, nákladní dopravy. To je eh, největší britská asociace přepravců nejenom silničních, ale i železničních, námořních a leteckých. FTA je Eh, připojená na evropské a globální úrovni. Máme tady eh, eh, partnerskou organizaci v Irsku, a také jsme zakladatelé Global Shippers Forum IRU a Evropské rady pro přepravce a logistické platformy. To je důležité, protože brčtí výrobci, dovozci a vývozci považují evropské dodavatelské řetězce jako tu nejhlavnější věc, které čelí ten rozsah je obrovský. My eh, říkáme, že eh, Brexit přinese nové hranice mezi Británií a Evropskou 27. To eh, přinese nové kontroly, mm, nové požadavky na hranicích a, a potenciálně to může narušit podnikání evropských i britských podniků Rozsah tohoto obchodu je opravdu obrovský a je důležité, aby eh, všechny strany eh, si uvědomily, o čem tady hovoříme. Rozsah obchodu mezi Británií eh, a zbytkem EU je asi osminásobek objemu obchodu, který byl teď teď eh, odsouhlasen eh, s eh, Kanadou. Nějakých 85 tisíc podniků bude muset přicházet s, pardon, 185 tisíc podniků bude muset dělat celní deklarace po Brexitu a 80 vozidel, která překračují který, eh, které že kanál La Manche, jsou eh, vozidla registrovaná v EU, čili to není jenom evropské, eh, tedy britské riziko, ale musí se tím zajímat, musí se o to zajímat všechny strany. Dnes chci říci, že tady jsou zase tři faktory, které ovlivňují efektivitu v obchodu mezi Británií a EU do budoucna. Ano, po Brexitu budou hranice a ty budou ovlivňovat ty požadavky, které jsou kladené na nákladní na náklady připravované ale každopádně jsou tady důležitá rizika, a které, která se týkají eh, kvót, eh, tedy eh, povolení pro překročení hranic a potom jsou tady také otázky ohledně kvalifikací řidičů. To jsou tři hlavní věci, které chceme naléhavě vyjasnit nejen od britské vlády, ale také i od vlád v EU. A jak jste právě eh, slyšeli, eh, intenzivně se eh, zaměřujeme na důležité dopravní cesty a vazby mezi Velkou Británií a Jirskou republikou. Čili nové hraniční kontroly si vyžádají delší doby zpracování, to pravděpodobně vytvoří i fronty a průtahy. A my bychom se tomuto chtěli vyhnout co nejvíce. Problém je, že není žádný, eh, žádné fyzické místo eh, v, na, v přístavech ani v, na anglické straně, ani na eh, kontinentu, nebo dokonce v Irsku. A to znamená, že tyto přístavní oblasti budou zacpané a budou dlouhé fronty. Doverský přístav nedávno odhadl, že za každé dvě minuty odkladu odbavení vozidla v stávajícím systému bude eh, se eh, protahovat eh, stávající fronta o 27 kilometrů. Dokážete si představit, jak to bude vypadat v Kale a v dalších kontinentálních přístavech. Takže je to opravdu výzva pro britskou vládu, ale je to také, předpokládám, výzva pro vlády 27, zejména Francie, Belgie, Nizozemska a Španělská a samozřejmě Irska nové celní systémy bude eh, třeba eh, dokumentační eh, mm, požadavky je třeba stanovit. Už jsme slyšeli, že se nabírají noví zaměstnanci, ovšem tito lidé budou muset být vyškoleni, budou potřebovat nové prostory. slyšíme, že tady bude 300 milionů nových deklarací. V současné době jich je nějakých 90 milionů takže tady opravdu eh, to bude řádový nárůst eh, těch výzev, kterým čelíme. Druhá věc eh, je třeba zajistit kontinuitu transitu vozidel, protože britská vláda deklarovala úmysl opustit celní unii i jednotný trh, tak to asi ukončí konec komunitních licencí. To znamená, že nebude žádný volný pohyb národních, tedy nákladních vozidel. A na rozdíl od obchodních eh, dohod, eh, protože lze se vrátit k VTO, neexistuje eh, žádné základní ujednávání pro přijetí kamionů přes hranice. Starý systém ECMT, který se používal do roku 1993, je neživotoschopný, protože ty stávající objemy kvót pokryjí jenom nějakých 5% stávajícího obhojmu obchodu. Objem obchodu mezi Dobrem a Kale jsou eh, jasným odrazem úspěchu jednotného trhu. Systémy dodavatelské řetězce a integrované eh, výrobní řetězce eh, reagovaly na příležitosti, které vytvořil jednotný trh, ale všechny členské státy Evropské unie musí teď reagovat na ty postupné kroky, které přicházejí. A tohle je samozřejmě eh, stejné riziko pro obě eh, strany. Nenom, není to jen britský problém. Obrovná eh, situace je tady v oblasti železniční dopravy. Já toho nebudu říkat mnoho o železnici, ale i je to podstatné. Potřebujeme udělat příslušné a příslušná opatření k, pohybě, k pohybu zboží i vozidel a jejich eh, strojůců. Závěrem bych eh, schrnul, že eh, musíme uznat, že tady budou celní deklarace, budou se ověřovat předpisy, technické způsobil, technická způsobilost a je třeba, aby jednali nejenom britská vláda, ale i evropské vlády a bude třeba nějaké implementační období pro státní orgány, stejně i jako pro zástupce odvětví ano, musíme eh, zjednodušovat a automatizovat procedury dlouhodobě, eh, to je úkol. V mezičase musíme se postarat o to, aby vozidla mohla i jezdit přes hranice a aby eh, tady bylo vzájemné uznávání kvalifikací a licencí. Je to každopádně stejná výzva pro Evropskou 27 jako pro Velkou Británii. Děkuji vám za vaše vystoupení. Eh, ve kterém jste eh, eh, uvedl celou, celou řadu čísel. Tak teď pan Kem na 7 minut. Merci beaucoup pour la parole et pour l'invitation. Děkuji paní předsedkyně, děkuji za slovo. Děkuji za vaše pozvání. Zastupuji zde IRU, což je světová um, organizace silniční dopravy. Takže když se podíváte na mapu na tomto snímku, tak uvidíte, v jakých zemích jsme zastoupeni, kde máme aktivní členy k dnešnímu dni. Jsme vlastně mezinárodní organizací, máme silné zastoupení v západní Evropě, jak vidíte na té mapě. Mobilita v Evropě, tady vidíte čísla, to ukazuje, jak důležitý je ten sektor. Nejenom silnice, ale doprava obecně, mluvíme o pracovních místech. Jak vidíte, eh, ta čísla s eh, možný nárůst do roku 2050 mm, eh, tady bude nárůst 60 dopravy a 40 eh, eh, Osobní doprava je důležité, abychom mm, dospěli k dobré dohodě. Pro silniční dopravu je to sektor, který je důležitý. Eh, priority IRU v EU jsou tři. Jak si dovedete představit, mobilita EU je, balíček je mm, programu Brexit, komunizace Brexit. Um, takže co čekáváme od uh, Brexitu, toto je v našem pozičním dokumentu. Uh, zaměřujeme se na um, tržní přístup, pak je tady celá řada věcí, které bychom měli řešit. Je to sladění sociálních podmínek mezi Británií a EU, přístup k pr- trhům práce. Um, máme tady um, pracovní skupinu, která um, se zabývá Brexitem. Samozřejmě do, nedohoda, neexistence dohody je uh, Eh, není možnost. Eh, my chceme za nějaký zaručený status quo během přechodného období, kde eh, se nás ptají, co mm, jsou oblasti no-go, co tady nechceme. Přístup na který je důležitý systém kvót, který by velice narušoval obchodní toky, to nechceme. My navrhujeme kvalitativní kritéria, co se týče přístupu k mm, trhu mm, Británii v mm, EU. Jaká je budoucnost Brexitu, to nevíme, protože zatím země pouze přistupovaly do EU. Tam na to jsou postupy, přijetí AKI, mezinstitucionální spolupráce, um, my se nalézáme v oblastech, která mm, není jasná a budeme muset být velice kreativní, eh, flexibilní eh, při hledání řešení. Máme tady eh, různé možnosti, co se týče trhu, Ehm, Turecko to je jedna možnost. Turecko je částečně v celní unii s EU. Turecko a Británie jsou ekonomiky G20, mají pozemní eh, hranice s EU, takže to je srovnatelné do určité míry. Nicméně mezi EU a Tureckem je stále pevná hranice, což nechceme. Ekonomické Eh, obchodní toky jsou příliš vysoké, je tam příliš velká mírace. Podobně pro Norsko, i když tady eh, ty celní procedury jsou velmi jednoduché, je to jeden ehm, finský nebo norský kolega nebo švédský, který kontroluje ehm, ten eh, nákladák na hranici, ale stále to jsou celnice. Vláda tu několikrát vyloučila tuto možnost Eh, vzhledem ke kompetencím soudního dvora. Pak je tady švýcarský scénář. Eh, to je zajímavý případ. To FTA z roku 72 se stovka dohod, které regulují vztahy mezi EU a Švýcarskem. Je to velmi obtížné k jednání, velmi obtížné na implementace. Některý, eh, někteří eh, říkají, že potenciálně by to bylo flexibilní řešení. Ehm, rozvod to bude to je pravděpodobně ten nejvážnější scénář, pokud by tomu došlo po březnu 2019. EU by byla nezávislá země, stále by byla vázána mm, nařízeními mezinárodními organizacemi, jako je OSN a VTO, ale je to scénář, který nechceme. My musíme mít na paměti, že Británie je druhým nejvýznamnějším partnerem pro EU a toto by bylo příliš velké narušení našeho, našeho mm, průmyslu. Tržní přístup, nechceme kvóty, chceme zajištěný přístup k trhům na základě kvalitativních kritérií, bilaterálními dohodami mezi EU a mm, UK, chceme mm, být flexibilní s tím, že to může být dohoda o sluneční dopravě, vztahy jsou složité, Eh, mohou být i širší, jedna komplexní dohoda. A to dobré na tomto scénáři by bylo, že by nebylo třeba povolení než autorizaci, než naložíte zboží do nákladního automobilu. Je tady tedy stále potenciál nedohody, co se týče přístupu na trhy. To by znamenalo 27 individuálních dohod mezi členskými státy a Británií, což by vedlo k velké fragmentaci, což je zbytečné. A na závěr naše hlavní, naše hlavní eh, zpráva je, tedy pět bodů. Jednak eh, hladká silniční doprava, Mm, zajištěna dostatečným přechodným obdobím při zajištění statusu quo. Kvalita, eh, tedy přístup k trhu, žádné kvóty, ale kvalitativní kritéria. A protože máme hodně malých středních podniků, nechceme další byrokracii v důsledku Brexitu. To je pro nás velmi důležité, aby ten rámec byl předvídatelný, abychom měli právní jistotu. A tady skončím svoji prezentaci. Děkuji vám za pozornost. Děkuji mm, za tyto tři intervence. Předtím, než otevřu diskusi, tak bych chtěla přivítat mm, pozvané kolegy paní Klun já vás chci přivítat v našem výboru. Nevím, zda jste v sále, myslím, že jste tady vepředu. Takže vítejte v našem výboru a e, mm, po vašich prezentacích bych chtěla otevřít diskusy. E, s trošičku s určitým tlakem, protože to, co říkáte, je velice jasné, ale říkáte, že tady je že otázka, urgen, je otázka urgentní, že ten balíček mobility, na kterém budeme pracovat, mm, podívejme se, jaké by byly důsledky administrativní zátěže, pokud by byla přílišná, jak přímé dopady na uh, dopravu zboží. Podívejme se na, tu, na ten přechod, na to přechodné období. Podívejme se na to, jaké by byly důsledky a eh, k tomu, co eh, říkáte vy, paní Murphy, eh, jaké by byly důsledky Brexitu Mm, my se pokusíme to předvídat tady ve eh, výboru pro dopravu, protože to je velice závažné. Jako eh, první dostane slovo Markus Pípr. Máte slovo, prosím. Děkuji. Um, vy jste popsala obrovské problémy. My jsme si to ale nevymysleli, že to k tomu dojde. A když máme 20% administrativní kapacitu v komise a ta se zabývá jenom Brexitem, tak si dovedete představit, že toto je u nás pro nás téma, které je spojeno s velkým tím hněvem, že vlastně likvidujeme Evropskou unii místo toho, abychom se zabývali budoucností táto nás nenaplňuje nadšením. Paní May včera mm, žádala, abychom co nejrychleji dojednali obchodní dohodu s Británií, která by šla směrem tedy k vašim příspěvkům se chci e, věnovat dvou mm, bodům. Jednak to kouzelné slovo digitální hranice, tedy blockchain, skenování a podobně, jaké mm, technologie. Není možné, aby nakonec ta hranice mezi Británií a EU byla jakýmsi předchůdcem budoucích hranic, kde se všechno bude ehm, digitálně organizovat, aby to byla technologická Eh, sankce, které, eh, šance, kterou by se použila jako měřítko do budoucna. To je jedna otázka. Druhá otázka. Jak to vypadá, tedy dopravní legislativa se do značné míry um, reguluje evropsky, ne vždy k vaší spokojenosti, mnoho uh, považujete za zátěž. Ve vaší branžích dochází k takovému vybírání těch třešniček. Když už opustíme Um, Unii, tak toto nechceme už dělat eh, třeba dlouhé mm, dobu na odpočinek. Eh, vnímáte některé věci pozitivně jako branže, když se díváte na naši složitou legislativu, anebo akceptujete evropskou legislativu tak, jak je? To by byl signál i pro budoucí eh, jednání obchodu, to by nám ujas, usnadnilo práci, byl to argument, co nejrychleji přijít, dojít k řešení. Když z vaší branže přijde signál, že jsme eh, velmi zatížením, že akceptujeme také sociální odpovědnost, eh, abych, abychom se mohli dále podílet na tomto vnitřním trhu, takže digitální hranice a eh, dochází k tomu vybírání třešníček, že některé ty evropské věci už vůbec nebudete dál chtít. Děkuji. Pan Ismail Ertuk, máte slovo. Děkuji i z mé strany. Toto bylo mm, ta poslední věta vaš, vaše paní Melfi vlastně osvětluje celé to dilema, eh, aby se eh, z Irské republiky nestala zapomenutá země. My jako socestská frakce se pokusíme tomu eh, zabránit. Víme, že jste proevropská země. A proto je správné, co řekl kolega Pieper, že to není jenom na naší straně. Možná, pokud by to bylo jenom na nás, tak by ta řešení nebyla tak obtížná Problém je, že jsme tedy podřízeni do značné míry nadřízeným. Um, se týče jednání o Brexitu a za určitých okolností bychom to mohli zjednodušit, co se týče eh, eh, toho, co si přeje průmysl na obou stranách. Přesto není možné také, o tom taky padlo, aby Mm, si vybrali z celého komplexu něco a pokusili se pak eh, o jednotlivostech jednat, čím by se vyprázdnila celá ta diskuta. To je právě to vybírání třešniček, které ze strany Evropské 27 není možné. Eh, mm, to rozhodnutí, které dnes nebo v příštích letech přijmeme, je, má, bude mít také určité dopady na jiné země v Unii. A ta čísla jsou mm, samozřejmě významná. Nechceme další byrokracii, to je jasné, zbytečnou, e, zbytečné celní, zbytečná celní řízení. E, každé spoždění e, o dvě minuty vede k 27 kilometrům zácpy a e, to je potom problém. Um, britská vláda musí dělat pokrok, musí říci, co ehm, dělat. Není možné si vybírat některé oblasti a jednotlivě o nich jednat. Já, se, já také se domnívám, že toto přechodné období ehm, to může tak být, ale k ničemu to nepomůže, pokud Eh, se najde nadřazené rozhodnutí pro celý ten, ten celek, takže to je obtížné. Ta slyšení jsou pro nás velmi zajímavá, eh, bychom viděli, co si nepřejete, to jsou kvóty, to jsou další celní řízení a další byrokracie a spolehlivost a právní jistota. To je jasné, na tom chceme pracovat, ale celý ten problém není jenom ve výboru pro dopravu, což nám nezjednodušuje život. Merci beaucoup, monsieur Artuk. Madame Foster, la... Děkuji, pane Artuk. Paní Foster, máte slovo. Thank you very much. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat panelistům za informace, které nám poskytly. Já bych se ráda eh, vyjádřila k tomu, co bylo řečeno, zejména k tomu, co říkala paní Murphy. Nejenom eh, ona velice dobře si myslím, že upozornila na tu otázku toho balíčku o mobilitě a také i, jak říkala paní předsedkyně, je důležité, aby toto, aby, se, aby toto bylo bráno v úvahu, protože to je velice důležité, ale abych se ráda ještě vyjádřila k některým dalším věcem, kde vidím e, výzvy a problémy pro dopravce, zejména z Irska, ale netýká se to pouze Irska. Za, částečně to také spadá i do, e, e, do pravomoci výboru pro zaměstnanost, kde se třeba věnujeme době řízení nebo různých sociálních pravidel pro řidiče. Takže musíme najít způsob, jak jít vpřed, protože když přepravujete zboží po moři, tak je to naprosto jiná situace, než když je to pouze přeprava po zemi, po zemí. Co se týče toho, co říkal pan Hookham, myslím si, že jste nám řekl velice zajímavé informace, částky, čísla. Také jste hovořil i o řidičských oprávněních a průkazech. Také jste říkal, jak je to teď já si myslím, že toto by se nemuselo nutně měnit. Ani nevidím ze strany britské vlády nějaké indikace. Myslím si, že oni nechtějí nějakým způsobem snižovat eh, nebo zhoršovat ta pravidla. Já si myslím, že eh, to půjde dobře. A co se týče takových věcí, jako jsou třeba řidičská oprávnění nebo reciproční uznávání, já si myslím, že tam eh, nebudou změny. Myslím si, že mnoho těchto věcí zkrátka zůstane tak, jak je Myslím si, že ve Spojeném království máme velice dobré standardy a rozhodně já jako <clears throat> politička nechci, aby se ty standardy snižovaly, ale nevidím ani takové indikace eh, od britské vlády, že by k tomu mělo docházet. Také eh, hovoříme ehm, také tam eh, také záleží na tom, jak budete vy působit na britskou vládu a na další orgány. A když jsem třeba slyšela to, co říkal pan Kern, tak souhlasím s tím, že musíme hledat řešení. Víme, jaké jsou výzvy, jaké jsou problémy, vidíme, jaký to bude mít dopad třeba na ceny, na náklady. Já se rozhodně nějak, mě netěší vyhlídka na stavění hranic nebo na nějaké nové celní postupy. Takže záleží také na politické vůli. Záleží na tom, zda se semkneme uh, a nejde o to, aby jedna země měla nějaký, si vyjednala nějaký speciální díl. Jde o to, abychom se na to všichni podívali 27 plus Spojené království, aby tam byla nějaká určité spravedlivé řešení, férové řešení. A myslím si, že náš cíl je jasný. Domnívám se, že je možné, aby to dopadlo dobře a bude to Eh, vím, že také i samotný průmysl, samotné odvětví přijde s různými návrhy. Takže prosím, buďte dále aktivní ve svých eh, lobistických činnostech. Já si velice eh, pozorně poslouchám vaše návrhy i mý kolegové. Myslím si, že ta diskuse přichází v pravý čas a jsem velice ráda i to, že jsou zde zástupci Irska, protože to je dobré, aby se i členové z dalších 27 členských států zamysleli nad tím, jak důležité je to, aby zde zůstala plynulá přeprava osob, zboží a všechny ty související věci. Doufám, že z toho může mít pozitivní výsledek a děkuji vám všem za vaše projevy. Děkuji, nyní pan Telička, prosím. Děkuji, dobrý den. Já bych také chtěl poděkovat za e, tyto osvětlující prezentace. Možná nejprve zopakuji to, co už jste trochu zaznělo částečně. Týká se to dopadu na podnikání. Našemu výboru je poměrně jasné, jaké ty dopady budou. Samozřejmě jsme si vás vyslechli a budeme se nad tím zamýšlet, ale myslím si, že spíše by zde, mělo být, e, spíše by zde měli být britští ministři a jejich protěžky, protože těm bychom to měli vysvětlovat a oni ne vždy to zatím ještě chápou. Za druhé, co se týče Irska, tak eh, samozřejmě to musí být, tam musí být plné uznání, plná podpora tomu, co říkáte. Ale co se týče toho balíčku o mobilitě, chtěl bych k tomu něco říci. Nejsem si úplně jist, že sdílím názor předsedkyně, že by bylo možné ten balíček nějak odložit, protože si myslím, že teď jde o tolik a ty věci jsou natolik citlivé, Eh, navíc ten balíček obsahuje mnoho opatření pro um, jednotlivé členské státy, takže já si myslím, že naopak by bylo dobré, abychom se snažili ten balíček prosadit a schválit co nejdříve, aby zde byla jasná právní jistota, konsistence a abychom zde měli základ pro celou Evropskou unii, ne pro jednotlivé členské státy. Otázkou je potom, eh, zda, nebo jaké jsou prvky toho balíčku, které by, vás, které by na vás měly největší dopad. A na ty bychom se pak mohli ještě podívat, zda jakým způsobem to ošetřit, třeba nějakými eh, úpravami, pozměňovacími návrhy, nebo třeba nějakou tou přechodnou dobou, přechodnými obdobími, nebo tím, že bychom tam ještě zapracovali nějaká další věci. Takže by bylo dobré, kdybyste si dokázali formulovat dvě nebo tři priority. A ještě co se týče toho dopadu a těch různých úprav, myslím si, že je jasné, že tam bude určité přechodné období, ať už to bude jak, eh, jakkoliv, ať už teď se ještě stane cokoliv, tak zkrátka by to jinak asi nešlo, bude tam přechodné období. A pokud, dokonce bych řekl, že pokud se teď hovoří o, o třech letech přechodného období, tak já si myslím, že ani to nestačí, abych byl upřímný. Protože i kdybychom začali ta vlastní jednání, bude to opravdu velice Um, náročné. Kolegyně Foster řekla, že ta, ten lobbying je naprosto zásadní. Já si nejsem úplně jistý, zda všichni chápou, eh, jak bude vypadat eh, ten, to období mm, toho vyjednávání, jak to bude dlouhé, jaké to mluví dopady. Takže by mě také zajímalo, Třeba jak je to s tím vaším loggingem? Jak je, jak je, jakou máte zpětnou vazbu? Já vím, že je dost politicky obtížné, když říkáte, chceme být eh, třeba součástí vnitřního trhu, ale jaký, jakou třeba máte zpětnou vazbu, když hovoříte o té celní unii? Já vím, že na jedné straně je to politická otázka, ale pak zajímá mě, jak se, jak se na to tedy tváří ti vaši lobovaní. A za třetí, co se týče Irska, jsou tam politické věci a ekonomické věci politickou otázkou je ta hranice mezi Irskem a Severním Irskem. Eh, bylo tam té otázky bezpečnosti, velkopáteční dohoda, vůbec teď nechci hovořit podrobně o těchto věcech, ale zajímá mě váš pohled. Paní Murphy, myslíte si, že by bylo lepší, aby tam byla hranice mezi Spojeným královstvím a Irskem, nebo hranice mezi Severním Irskem a Irskem? A teď hovořím eh, o kontextu eh, obchodu mezi Irskem a Spojeným královstvím, že samozřejmě tou dopravou s kontinentem je to jinak. Děkuji, pane Teličko. Ještě bych jenom chtěla opravit jednu drobnost. Eh, není možné měnit kalendář. Já nechci měnit kalendář. Balíček mobility je otevřen. Budeme respektovat časový harmonogram. Pokud, hm, jak vy říkáte, určitá reflexe, jaké budou důsledky pro vás. To je reflexe, kterou mm, budeme dělat v rámci balíčku, ale ten časový harmonogram to nezmění. Pane Lor, prosím, omezte, máte slovo, prosím, omezte trošičku délku příspěvku, abychom to stihli. Máte slovo. Děkuji eh, všem řečníkům za velice zajímavé věci, které jste e, zmínil pro nás. E, bylo velice zajímavé slyšet, jaké máte priority. E, mě by zajímalo, jaké nouzové scénáře nebo nouzové plány máte, pokud Británie opustí celní unii což nastane v dubnu 2019, jaké plány máte? Já vím, že um, si to přejete, ale jaké um, problémy řešíte ve vztahu k irské mm, hranici. Nemno, ne všichni Um, vědí, jaké, na, na obou stranách kanálu tedy vědí, jaké implikace, jaké dopady to pravděpodobně bude mít. Pan Lundgren, máte slovo? Děkuji. I kolegům, eh, kteří kladou otázky. Eh, já eh, jsem eh, také začínal eh, v 19 jako řidič kamionu a 30 let jsem pokračoval, než jsem šel do politiky. A od roku 2014 tady zasedám jako první řidič kamionů v Evropském parlamentu, takže já dobře znám ten problém, protože jsem jezdil s kamionem 10 let No dobře, to je hodně hypotetické, to, o čem se tady bavíme. Nevíme, jak to bude vypadat. Eh, eh, Británie eh, netlačí dostatečně, musí jasně říct, co chce. Parlament, myslím na jednu stranu, je tak trochu veden snahou po pomstě to znamená, když si Británie zvolila Brexit, tak ať si to užije. A, a my se musíme všichni teď eh, snažit nalézt nějakou eh, rozumnou pozici, jak tohle může fungovat. A dohodnout se eh, na, a v dopravě. Takže já, když jsem začal svoji kariéru, tak už jsme měli celní hranice a otázkou je, jak efektivní je to celní odbavení. V některých zemích člověk, eh, člověk čekával den a půl, ale u jiných eh, zemích to bylo 30 minut a, a mohl jít dál. Takže ono jde také o vůli ke spolupráce jestli Británie a EU budou schopné se opravdu eh, dohodnout na eh, rozumném řešení. Já opravdu doufám, že zvítězí eh, síly dobra a zdravý lidský rozum a že potom i nadále bude fungovat dopravní sektor. To vždycky byl velký sektor mezinárodní doprava a takže plán B, eh, to staré eh, řešení, eh, transitní cesta přes Anglii. Jestli by to bylo řešení, no já si myslím, že abychom, že, že tohle se dá vyřešit. Teď jsou tady určité pochybnosti, co se stane, spekuluje se, ale já jsem nakonec přesvědčen, že najdeme dobré řešení. Děkuji, panu Lundgrene. Děkuji, pane Lundgren. Existuje tady plán B? To je velká otázka. Ehm, pro vaše tedy eh, vzhledem k vašim příspěvku, vy jste nám dali čísla, která jsou velmi závažná. Není to jenom otázka trhu, ale také přístup, mm, co týče cel. Otázka pana Lundgrena, který říká, zda předvídáte vy mezi sebou něco, určitou cestovní mapu, Eh, pro případ, že nebude dohoda. Co budeme dělat? Mm, pan Pieper, vy jste eh, mluvil o těch digitálních hranicích, jak by se to zavádělo. Pane Ertuk, vy jste mluvil o Irské republice, která prostě nesmí být zapomenutá. Také jste mluvil o dopadu balíčku eh, mobility přechodné období, ale my o tom nerozhodujeme, takže máte vedete dialog eh, s britskou vládou pro, tu, mm, pro ten přechod? A předpokládáte tedy tu důležitou otázku, Eh, což bude konkrétní situace vašich řidičů. Sociální aspekty, pokud vystoupíte z, z toho právního rámce Evropské unie. Takže budete mít každý dvě minuty. Eh, eh, paní Murphy, začneme. Děkuji vám za vaše otázky, za vás zájem. V souvislosti s časovým faktorem balíčku mobility, tak já chápu, nemyslím, že by z praktického hlediska, že někdo dal otázku e, k tomu, zda to je možné, e, co se týče e, odložení. Samozřejmě to možné. My celosvětově máme velký nedostatek řidičů. To nařízení, které teď máme, je dostatečné i když se hodně mluví o sociálním dumpingu a řidiči nákladáků zda mohou um, být ve svém autě, když si berou tu přestávku na 45 hodin. Ti lidé nejsou přivázáni k volantu, mohou dělat, co chtějí se svým časem. S, s, mohou um, spát v posteli, kterou znají. Já jsem minulý lounoc spala v hotelu, které mě to stálo 300 Um, euro a nespala jsem, protože to byla divná postel, divná místnost, byl mm, tedy špatný polštář, já jsem nemohla spát. Myslíte si, že je dobré řídit auto, když dva dny nespíte v, div- v cizí posteli? To je praktický aspekt. Druhý aspekt je, kdo bude platit hotely. E, ubytování, bude, e, utrpí řidič, co se týče jeho mzdy. To všechno jsou všechny tyto návrhy z balíčku mobility nejsou praktickým řešením, nikdo nekontroluje pak ta praktická řešení u přepravce nebo řidiče. Ta nefungují. Současná regulace tachografu je velice nevýhodná e, pro ostrov, jako je Irsko. Bude nám to trvat o den více, než se dostaneme do Evropy. Eh, na kontinent v důsledku Brexitu. To je špatné pro Irsko, pro mě, pro, jako pro přepravce, protože zákazník nebude kupovat produkty, ztrácí hodnotu. Není tam nebude, nebude pokud, mm, pokud nebude žádný nárůst prodeje, tak se vrátíme do recese. Pokud se někdo ptá, jaké, jaký je plán B, vzdám se svého dopravního podniku, stanu se europoslankyní to <laughs> jediné, co vám mohu říct. Já nemám představu, co bych měla eh, plánovat jako přepravce. Nevím, jaké celní postupy se plánují, protože se stále jedná. Ale co vím, že balíček mobility eh, přines ještě zhorší problémy Brexitu. Příliš velké změny najednou a Irsko bude nejvíce postiženou zemí. Jako přepravce ze severu eh, západu um, ir, um, Irska bude muset překračovat hranice. To není uh, dvakrát, to není jako případ Norska nebo Turecka, pardon, my to musíme dělat čtyřikrát. Čtyřikrát překračovat hranice, což je velice náročné pro někoho eh, v uniformě, který je špatně vyšlen, protože není žádná příprava, nikdo není rekrutován, aby eh, řešil celní otázky. Eh, protože již leta hranice neexistují a nařízení, jako je tachograf, byla zpracována už v roce 2006, když nebyly hranice. A teď chcete, abychom fungovali za stejné regulace, ale s hranicemi. A to ovlivní jenom Irsko, neovlivní to Německo, Francii stejným způsobem. My budeme muset přejíždět z ostrova na ostrov a na kontinent. Budeme mít velkou nevýhodu, nemyslím si ani minutu, že jako volení zástupci můžete odložit balíček, nemůžete odložit balíček mobility. Některé aspekty ano, je možné odložit. Mm, budeme pokračovat tedy v diskusi. Děkuji, paní <clears throat> předsedkyně. Já bych se rád vyjádřil k řadě otázek, které zde padly a myslím si, že eh, mohu tedy říct, že v těch následných týdnech se to rozhodnutí, se to rozhodování a přesune z té politické úrovně na tu obchodní úroveň. Protože e, i teď probíhají stále jednání, obchodní jednání mezi logistickými firmami a tak dále. A to všechno bude mít dopad e, nebo ty dohody, které jsou teď v, této, v tomto odvědví, e, schvalovány, tak budou mít třeba dopad až, nebo budou platit třeba až později. A my vlastně teď nevíme, jak to všechno bude po tom Brexitu, jaké to bude mít náklady. Takže pokud, by nám, pokud byste nám mohli na to dát odpověď, tak potom budeme moci lépe činit ta naše rozhodnutí a budeme činit různé odhady. Znamená to, že potom bude, budou ty, nebo ta, nakonec ta rozhodnutí budou činěna v té obchodní sféře, protože zákazníci i firmy budou chtít pokračovat v biznesu. To znamená, ta otázka na ten záložní plán, na kterou se ptal pan Taylor a ještě některé další věci, o kterých jsem hovořil, že zapotřebí jistota a mm, e, jasnost, tak jde o to, že vlastně ty podniky budou plánovat, podle toho, eh, že by to dopadlo úplně podle toho nejhoršího scénáře. Buď tedy ten hard Brexit, ten tvrdý Brexit, anebo vůbec vlastně žádný, um, žádné řešení. Nicméně firmy se budou snažit, aby ekonomika i nadále fungovala. Um, budou muset nabírat třeba nové lidi, aby se pak museli, aby se dokázali vypořádat s těmi nejhoršími následky, které bude možné předvídat. Bude to vlastně plítvání prostředky, ale z pohledu průmyslu to bude mm, logické řešení, protože oni budou muset vzít v úvahu všechny ty rizika, všechny ty nejhorší scénáře. Takže já bych eh, řekl, že jsou zde dvě možnosti. Buď eh, bychom měli čekat jak, co, jak se k tomu vyjádří rada 14. 15. prosince a doufejme, že celá ta politická debata se přesune k závažnějším, eh, k podrobnějším věcem, eh, protože všichni říkám, všichni hovoříme o tom, že všechny ty budoucí smlouvy budou muset obsahovat tyto věci. A ještě co říkala paní Foster, já chci říci, že nechceme měnit věci, Mm, je důležité spíše, aby tam bylo mm, takové to vzájemné zachovávání, uznávání těch oprávnění a těch mm, eh, řidičských průkazů, protože je důležité, aby se na to nezapomnělo, protože může být třeba nějaká dobrá kvalitní dohoda mezi Spojeným královstvím a Evropskou unii, ve které se ale pak zapomene na to uznávání řidičských oprávnění, pak to nebude fungovat. A pak chci ještě říci, že nesmíme Eh, dovolit to, aby eh, nakonec jsme měli takové hraniční postupy a kontroly, jako byly v roce 92. Takže já bych chtěl apelovat na všechny agentury, všechny celní orgány, protože to, by to dopadlo na všechny. My jsme připravili takový speciální plán, který navrhuje, jak, jak zjednodušit všechny ty celní postupy. Hovoří o tom, jak, jaké tam dát požadavky, aby tedy ta ty přechody byly co nejplynulejší, co nejhladší. Mm, není to vlastně nic nového, protože Spojené království i Evropská unie obchoduje s mnoha zeměmi, s mnoha třetími zeměmi podle pravidel VTO, takže my víme zhruba, jak to má fungovat. Musíme to ale um, upravit na vyšší frekvenci dopravy, na větší objem dopravy. Takže není to úplně nic nového, takže ale potřebuje to nejenom snahu průmyslu, ale také politickou vůli. Děkuji, pan Kern. Děkuji vám za všechny připomínky. Pokusím se to říct stručně. Víceméně eh, kolega už eh, řekl eh, kolegyně také všechno, co bych mohl jenom potvrdit, ale zaměřím se na tři klíčové aspekty. Za prvé, na to se ptal pan Taylor. co je eh, třeba udělat na celní straně po Brexitu? To je, myslím, velmi důležitá otázka. Pro eh, průmysl je podstatné, že kdykoliv odbavíte eh, kamion nebo zboží uvnitř, tak se to musí dít uvnitř země, aby se to nedělo na hranici. My jsme zde vyslechli ta čísla která nám eh, poskytl pan James. Takže pokud eh, jsme eh, si říkali, že něco takového se bude dělat po Brexitu, nebude se odvolat všechno a vnitrostátně, ale na hranici, tak bychom měli příliš dlouhé v Hronte, abychom mohli trvale udržitelně eh, udržet obchodní toky mezi Británií a EU. To je první věc. Druhá věc, eh, pan Pípr hovořil o, té, o tom digitálním odbavení. To je velice eh, jasné. Ehm, my uznáváme, že technologie se vyvíjí, zejména když hovoříme o posuzování rizika jsme schopni zjistit, co v tom kamionu vlastně je, abychom mohli mít také bezpečnější eh, přepravu, to je důležité. Určitě jsme dodrželi eh, své závazky, to je podstatné. Technologie se ale vyvíjejí rychle. A mm, to je také výzvou pro eh, zákonodárce, protože technologie se posunují, posunují častěji, často rychleji než legislativní proces. Důležité, aby ta legislativa platila včas abychom eh, byli schopni dohnat eh, vývoj na eh, té technologické straně. Pokud to všechno bude dostupné a mít konkurenční cenu, tak nemáme žádný problém nakoupit si ty věci. Ale nakonec nešlo jenom o rozhodnutí celého odvětví se takhle rozdělit EU. Za třetí, už velice brzo od prosince o tom hovoříme, je prostě podstatné, aby silniční doprava byla v popředí zájmu při budoucích vyjednáváních protože můžete mít eh, spoustu krásných eh, dohod o různých sektorech a produktech, komoditách, ale pokud nebudete schopni je včas přepravit eh, klientovi, tak všechny tyhle dohody budou takový bezzubí tygři. Děkuji za tuto první sérii odpovědí a nyní zahájíme druho, druhé kolo otázek máte vždy dvě minuty, abychom neohrozili druhý panel. Dám slovo paní McGuinness. Ehm, dám vám slovo. Děkuji. Eh, za možnost tedy položit otázku, ale já vlastně váhám, protože mám tolik otázek. Já jsem chtěla mm, podpořit vaši práci, podpořit kolegyni paní Murphy, kterou mm, mm, jejíž příspěvek můžete považovat za emocionální, což je pravda, protože ta nejistota v Irsku, co se týče přístupu na trhy, je hluboká a my na to nemůžeme eh, odpovědět, dokud ne bude pokrok v první fázi jednání. Takže moje otázka je spíše jiná. Pro podniky, kdy e, tato nejistota bude nesnesitelná, co se týče e, rozhodování. Z toho, co jsem slyšela, tak si nejsem jistá, zda existuje plán B, když nevíme ani odkud vycházíme, co se týče budoucího partnerství ale i já si přeju kolegové, kteří nejste z Irska. Skutečně máme velký pocit nejistoty. My musíme obchodovat, jsme malý národ, potřebujeme rychlý přístup na trhy, potřebujeme, aby zůstal stávající systém, aby se neměnil výrazně. Děkuji. Děkuji paní McInnes. Budeme pokračovat paní Meissner. Děkuji, já to řeknu anglicky samozřejmě. Ehm, mě teď řekl, že jste malý národ, potřebujete obchodovat. Já plně souhlasím. Já už jsem se sešla se zástupci mm, dopr- ministerstva dopravy a moje otázka je jednoduchá. Mm, za prvé, máte nějakou představu, kolik by to stálo? Ehm, jaké by byly náklady eh, na dopravu v budoucnu? probíhají jednání s vaším ministerstvem dopravy a tedy mezi tím vaším ministerstvem a zbytkem EU, protože vy nemůžete být trestáni, pokud Británie chce vystoupit. Vy jste členem, budete, zůstanete členem, takže to jsou dvě otázky. Děkuji paní Meissner, paní Anderson. Děkuji. Já jsem ráda, že mluvíme o významu standardů. Já jsem chtěla zdůraznit, že to musíme tedy zakotvit právně. K tomu na, na roz, opak mm, eh, na rozdíl od toho, co řekla paní Foster, já si nemyslím, že eh, Británie má stejný eh, tedy závazek zajistit všechny standardy nejvyšší politici vlastně jasně řekli, že tomu tak není. Například Mr. Duncan, pan Duncan Smith řekl, že jakmile bude dokončen Brexit v roce 2019, tak budeme muset dělat revizi nákladů na regulační zátěž pro eh, biznesy, eh, podniky a jednotlivce v Británii. Takže to bude skutečně na britské straně. Takže mm, všechny věci související se sociálními právy a bezpečností tam musí být zahrnuta a EU z toho musí učinit prioritu. A Michel Barnier to řekl. A e, já si myslím, že to je velmi důležité. Mluvíme o kvalifikacích, licencích, hodinách, ne jako zátěž, ale my chceme rovné podmínky, takže chceme slyšet vaše komentáře, protože to musí být právně vyřešeno, ať obchodní dohodou, bilaterální dohodou nebo podobným, eh, podobnou úpravou, jako je s Norskem. Děkuji, pan Vandalen, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já to řeknu jasně, já lituju Brexitu. A každopádně eh, doufám, eh, že přijde den, kdy to nakonec se nestane. A pokud dostane, tak každopádně doufám, že to nebude to Brexit. My tady hovoříme o silniční přepravě, ale eh, bude eh, tady eh, zátěž pro rybolov, pro leteckou přepravu a můžu pokračovat. Mám dvě otázky na paní Murphy a pana Kerna. Za prvé, často ty problémy Eh, vlastně povedou podniky ke skončení eh, činnosti. Jsou tady eh, nějaké signály o tom, že by irské podniky chtěly se přesídlit na evropskou pevninu? Za prvé, tedy to za druhé, bo vy jste tady všichni hovořili o dokonalých tocích. Existují vůbec nějaké, existuje nějaké světlo na konci tunelu, pokud jde o toto? Děkuji, paní Lukašenská. Děkuji mnohokrát. Dámy a pánové, nezapomínejme, že eh, Brexit eh, to nejsou náklady jenom pro eh, dopravní firmy z 27 zemí EU, ale pro dopravní firmy z Velké Británie a i dostup jejich na evropský trh. Jak jste říkali, obraty mezi Velkou Británií a EU jsou osmkrát větší než s Kanadou, takže to, je, to, to jsou obrovské peníze. Já bych se vás, dámy a pánové, chtěla zeptat, když tady hovoříme o administrativní zátěži, jestli eh, eh, lze dnes spočítat náklady eh, dodatečné pro dopravní firmy, které souvisí s touto zátěží a se, pro spotřebitele. Můžeme už něco nasínit? A druhá otázka, Teď eh, parlament pracuje nad eh, balíčkem mobility. Eh, poslanci z Velké Británie jsou tady velmi aktivní při vyjednávání. Myslíte si, dámy a pánové, z praktického pohledu nové zásady, které se týkají kabotáže, mezinárodní dopravy, uznání kvalifikací nebo sociálních otázek by měly být závazné pro Británii i po Brexitu. Usnadnilo by to činnost dopravních firm. Děkuji. Děkuji, pan Riké. Děkuji, paní předsedkyně. Mám tři. Eh, za prvé, Brexit není přírodní katastrofa, je to eh, výsledek britského politického procesu. Za druhé, důsledky eh, budou eh, vysoce eh, nesymetrické mezi britskou stranou a evropskou stranou. To vysvětluje, proč jsou tady ty různé časové tlaky. A pokud jde o silniční dopravu, tak to bude záviset na obecném politickém řešení, proto se tak těžko hovoří o těchto věcech. Já nevyužiju ani celou, celou minutu, protože mám jenom jednu otázku. Eh, má eh, Brexit nějaké výhody, o kterých byste věděli? Pan van de Kamp, máte slovo? Paní předsedkyně, mnohokrát vám děkuji. Já patřím asi k té menšině, eh, která pořád věří, že Brexit ne, mm, neproběhne. Já jsem tedy asi trošku naivní ale je to tak trochu eh, naděje eh, pro mě. Chtěl bych se eh, zeptat pana, pana Hukana. Lobujete ještě pořád proti Brexitu u britské vlády? Za druhé, nemusíme se snažit o dlouhé přechodné období. Dlouhé přechodné období může odstranit ty politické škody, které my jako věcní lidé Eh, těm se snažíme vyhnout. Potom paní Murphy, eh, já tady souhlasím s paní McGuinness, musíme dělat všechno na pomoc Irsku, ale eh, balíček mobility, kdyby měl být zastaven kvůli Brexitu, tak to bych byl dvojitý trest. A to si myslím, že je nepřijatelné. monsieur Kramer pour une minute. Pan Kramer na minutu. Děkuji. Mám dvě otázky. V EU máme vztahy se třetími eh, zeměmi, s Norskem a se Švýcarskem. Podporujete eh, eh, tato pravidla? Protože kdyby tato pravidla nevznikla, tak Británie mm, by chtěla šetřit peníze tedy. Ale je jasné, že prostě ty, ta pravidla stojí peníze, ale přináší to výhody. Zasazujete se ve vaší zemi, aby se tohle prosadilo? A potom eh, Británie, až vystoupí z Británie, eh, tedy z EU, by eh, se k ním přistupovalo stejně jako Švýcarsko a ke Švýcarsku a k Norsku. A potom poslední otázka je tunel pod kanálem La Manche. Jak tam to bude pokračovat? Máte tam nějaké představy? O co se budete zasazovat? Děkuji, pane Kramer. Viděli jste množství otázek, na které musíte odpovědět. Já bych chtěla navázat na paní McGuinness, která vyjádřila určitou nejistotu, neklid. Co je skutečně pro vás maximum, aby to vyvolalo nějakou eh, reakci v tom sektoru? Tam teda ta jistota. Pak je tady otázka nákladu, kolik to bude stát, ten Brexit. I pro spotřebitele, i pro přepravce. Pak chci eh, otevřít otázku pana jaké jsou výhody Brexitu. Jak řekl pan Van de Kamp, zda vy ve vašem sektoru jste proti Brexitu. To jsou všechno důležité otázky a dám slovo paní Murphy na dvě minuty. Thank you. And thank you again to every... Děkuji, ještě bych chtěla poděkovat všem Chtěla bych zejména kvitovat to, co říkala paní McGuinness, která je velice dobrou eh, přítelkyní naší asociace. A také děkuji i paní Klun, která je zde ve výboru TRAN a kteří, na které nás velice dobře informují a také při různých příležitostech. Takže chtěla bych reagovat na otázku paní Marie. Brexit pro irské dopravce a pro irské podniky je negativní. 20% devaluace Libry znamenala, že eh, zkrátka mm, se ty firmy dostaly do deficitu o 20%, způsobuje to problémy. Už teď se to děje. 20% eh, dopravců teď eh, má nějakou 3-4% marže Takže z toho důvodu také plyn, plyn, um, plynou naše obavy. Co se týče uh, konzultací s ministerstvy, uh, my se snažíme mm, účastnit se třeba konzultativních výborů, uh, schůzek uh, s různými celními orgány. Už v roce 2017 jsme také připravili dokument, kde jsme řekli, že pokud eh, tam budou nějaká spoždění o čtyři hodiny, tak to bude asi 200 milionů eur, to budou náklady a neví se tedy přesně, kdo je ponese. Já si myslím, že já bych odešla z tohoto oboru, já jsem, mám malý podnik, máme čtyři nákladáky a um, nemám ani dost řidičů a nepomůže mi, kdybych se přesunula se svým biznesem do jiné evropské země. To by eh, vůbec vlastně neznamenalo žádnou změnu, protože v každé zemi jsou tyto firmy pod tlakem, ale toto nám ještě dodá další nevýhody k tomu, jak na nás dopadla devalovace Libry. Ty standardy v Evropské unii jsou velice vysoké, my je dodržujeme a také očekáváme, že i nadále to tak zůstane. Používáme tyto postupy a doufáme, že nedojde ke snížení těchto standardů, zejména co se týče bezpečnosti na silnicích. Pan Van Dalen hovořil, jak to bude s těmi podniky. Já říkám, že já to nebudu schopná si dovolit, protože když mám malý nebo střední podnik, tak tam bude další administrativní zátěž, Eh, jak musela bych to všechno třeba nechávat přeložit, všechny ty smlouvy, musela bych překládat do pěti jazyků. Teď bych musela E, také vlastně s každou zemí, s kterou chci obchodovat, e, psát v jejich jazyce různá, um, různé dokumenty, kde mám najít všechny ty překladatele, třeba když to budu potřebovat do Němčiny, e, takže bude to zase stát um, hodně peněz. Takže to, co jsou všechno takové ty praktické dopady na činnost, kterou já každý den provádím. Takže ty nové legislativy, nová, nová nařízení, nová administrativní zátěž, to je dost ponuré, to, co vidíme před sebou. Takže co se týče Brexitu, eh, tak eh, mám pocit, že to břemeno se bude opravdu velice posilovat. Museli bychom se posouvat více na východ a to nás bude stát více a více peněz. To je tady pohled Irska. Děkuji. Nyní váš kolega, pan Hokhan. Já bych chtěl říci, že členové našeho združení nechtějí, aby zde došlo k nějaké revizi té naší legislativy, ať už se to jedná dopravců nebo jiných oborů. Všichni říkají, že zde musí být bezpečná, účinná a udržitelná doprava. Můžeme mít sice různé návrhy na směrnice a na ta nařízení, když se schvalovaly a když projednávala ta, když byla ta jednání, ale teď zkrátka dodržujeme ty předpisy, které platí. Takže je důležité, aby zde bylo vzájemné uznávání, aby zde bylo aby to pokračovalo i během Brexitu a poté. Jedná se spíše o takovou technickou věc, která ale musí být brána v úvahu a musí být uznávána. Co se týče těch nákladů, samozřejmě bude záležet na tom, jak tvrdý bude ten Brexit, jak velké budou ty problémy na hranicích. My eh, máme návrh, že to zhruba bude asi libra za každou minutu, kdy ty auta budou stát ve frontách a ale očekáváme tedy to, že se zkrátka bude plítvat eh, penězi, že vlastně zde bude mnoho peněz promrháno. Potom otázka, zda lobujeme k tomu, aby k tomu Brexitu vůbec nedošlo. No musíme si uvědomit, že naše asociace uznává to, co bylo řečeno, co už zde zaznělo, je to rozhodnutí britských voličů, není to mm, něco, co by nás dávalo do nějaké dobré pozice, ale my spíše upozorňujeme na dopady, jaké by to mělo, zejména kdyby tam byl dopad eh, toho tvrdého Brexitu na naše odvětví i na efektivnost eh, dodavatelského řetězce. A jak jsem říkal, není to pouze věc, která dopadne na Spojené království nebo na Irsko, ale na celou 27. A pak jste se ještě ptali, zda tam snad je také nějaká výhoda Brexitu. Ano, myslím si, že je tam taková výhoda. Bez Brexitu bychom vůbec neměli možnost přijít sem do Evropského parlamentu, abychom vám mohli říci, jak skvělou práci odvádí náš průmysl pro Evropu. Takže výhodou je to, že možná máte najednou eh, vy a vaši kolegové větší zájem o to, aby existovala mm, v rámci Evropy plynulá, efektivní, udržitelná doprava a že nás v tom chcete podpořit. Děkuji ještě pan Kern. Děkuji. Co se týká eh, otázky, zda jsou výhody nějaké Brexitu, eh, naši členové jsou znepokojeni. My eh, čelíme výzvám, který jsme nikdy nečelili, takže je tady nejistota. Ehm, také vzhledem k pomalému vývoji toho, těch jednání dosavadnímu. Už je to poměrně um, známe, takže my nevidíme výhody Brexitu pro náš sektor. Paní Lukaševská se ptala na kabotáž, zda se to stále bude aplikovat po Brexitu, zda ta pravidla e, nebudou eh, platit pro třetí země, co týče kabotáže, takže všechno, co eh, dohodnete s britskými partnery, bude předmětem individuálních dohod, kde stanovíte práva a povinnosti, především co se týče povolení. Takže to se uvidí. Eh, společnosti budou se stěhovat. Myslím, že přepravci Eh, pokud jste malý rodinný podnik eh, zakotvený ve své komunitě, tak je obtížné se odstěhovat, přesunout, založit pobočku jinde, než je tomu v případě velkých firm. Já bych Mm, tedy nechtěla, aby si velké firmy zakládaly pobočky jinde v důsledku Brexitu. Druhé, my nežádáme druhé e, referendum, akceptujeme Brexit tak, jak je. My žádáme udržitelný rozvoj a usnadnění obchodu jako IRU a my se budeme snažit tedy e, omezovat škody. Budeme to dělat dál. Jako poslední má slovo paní Murphy. Já chci říci, že jedinou výhodu, kterou vidím, je, že bude znovu zavedeno duty free. Takže tím skončil první panel. Ehm, takže prosím, eh, tleskejte našim řečníkům za kvalit, děkujeme za kvalitu, expertízu vašich prezentací. Ehm, nejsou výhody Brexitu, to je jasné, s tím všichni souhlasíme. Vy jste mm, vykreslili scénář s velkou mírou nejistoty, e, věci, které jsou velmi konkrétní, nové, nová cla, produta, e, průtahy, administrativní zátěž, množství kontrol, e, mm, zácpy, kamiony. My musíme sledovat ta jednání. Bohužel v tuto chvíli nemůžeme nic dělat. Ne, nejsm, nemáme ještě eh, končenou první fázi jednání, abychom mohli předvídat druhou. Eh, eh, děkuji vám, u nás máte vždycky místo se vyjádřit. A nyní bych přešla k druhému panelu, takže prosím, aniž bychom ztráceli čas, přejdeme k našemu pořadu jednání k dopravě železniční. Ale ten první, ten nevím, to myslím, že tam nebyl. Však. Ah <laughs>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 Allez. okay. <laughs> Allez, nous continuons. Je budeme pokračovat otázkami dopadů na Brexitu na oblast železniční dopravy. A já, je mi ctí a potěšením eh, tady eh, přivítat pana eh, Žaka Gunona, který je ředitelem Eurotunelu pak eh, pan Libor Lokman, to je výkonný ředitel eh, Evropského výboru pro železnice. Také vám děkuji za vaši účast. A paní Laura Wright, vy zastupujete Rail Delivery Group. To je otázka zboží, to je velká, skutečně velká otázka pro tuto oblast. Podobně jako u prvního panelu budete mít sedm minut, abyste nám konkrétně řekli, jak pociťujete eh, dopady tohoto odchodu Velké Británie na váš sektor a jak vy, eh, jak vám tedy výbor pro dopravu nebo EU může pomoci eh, řešit negativní dopady na Ehm, podobně jako v případě silniční dopravy, tak e, také budou asi v železniční dopravě. Takže e, na sedm minut vám dám slovo. Thank you very much. Um, thank you. Děkuji za slovo. Chtěla bych poděkovat za pozvání, abych se mohla promluvit. Jmenuji se Laura Wright a jsem uh, ředitelkou oddělení pro mezinárodní politiku v naší skupině. Účelem je uh, Eh, umožnit eh, našemu hlavnímu eh, správci sítě Network Rail a našim, osob- a našim cestujícím a firmám, aby i nadále mohly úspěšně poskytovat služby svým zákazníkům. Takže mám, mm, působíme v celých částích země. Tyto čísla se stále se násobí, pokud se podíváme na čísla v jednotlivých zemích. Tento sektor je velice důležitý a e, pro, také je, zde, je to přeshraniční doprava a máme zde vlastně jedinou e, část, je zde pouze e, fyzická, jedna fyzická, fyzický přechod do, na kontinent. Máme zde tři hlavní priority, co se týče jednání o Brexitu. Za prvé, reciproční přístup na trh, za druhé, hladký plynulý přechod přes hranice a za třetí e, práva našich zaměstnanců, kteří jsou zaměstnáni v tomto sektoru. Takže co se týče recipročního přístupu na trh. Máme zde čtvrtý železniční balíček, e, je tam to je úspěch pro železnicně otevření trhu, posílení inovací a také prospěch jak pro mm, cestující, tak i pro firmy. Co se týče fran- trhu s franšízemi, vidíme, že jsou zde investice, že také chtějí všichni investovat i v Británii. Chceme postupovat, chceme pokračovat v našich úspěších ale my tak, britské firmy jsou také čá, stále častější i na kontinentu a chceme, aby stále tyto firmy cestovaly, aby zde byla liberalizace, abychom mohli také šířit naši um, expertízu. E, teď je to všechno v rukách té nejvyšší e, roviny. Budeme také usilovat o to, aby zde byla zachována konkurenceschopnost e, jak v rámci Británie, tak pro dopravu do zahraničí. Dále, co se týče plynulé přepravy, už jsme o tom slyšeli dnes dopoledne, týkalo se to hlavně silniční dopravy, ale e, tunel je vlastně důležitý pro e, tuto dopravu, takže i je důležité to i v tom kontextu jednotného železničního prostoru, byť se Spojené království stane třetí zemí. Pokud, se má, eh, pokud má být dobrá doprava, tak musí zde být eh, dobré technické standardy, které uzná Spojené království i Evropa. Také se to týká otázky eh, řidičských oprávnění strojvedoucích, které musí být mm, vzájemně uznávány. Je zde Francie, Belgie, Spojené království. Také je důležité, aby jak operátoři tak správci eh, sítě museli um, uznávat toto vzájemné uznávání uh, těchto oprávnění pro strojvůdce. <clears throat> Ano, předsedkyně žádá o trochu pomalejší tempo, aby projev mohl být tlumočitelný. Takže, jak už jsem říkala, eh, ani operátoři, ani manažeři, ani zprávci infrastruktury nechtějí změnit předpisy, které se týkají technické konformity. Je zásadní, aby zde pokračovalo vzájemné uznávání eh, licencí pro strojvedoucí. My vlastně nevíme přesně, jak bude vypadat ten Brexit, ale podle, pokud tam bude scénář, kdy tam nebude to vzájemné uznávání a nebude tam ani žádný um, speciální plán, tak by to mohlo být problematické. Například pokud by tam nebylo vzájemné uznávání Eh, těch řidičských oprávnění, tak by tam museli mít ti eh, strojvedoucí buď eh, dvojí řidičské oprávnění, anebo by se museli měnit uprostřed tunelu. Ale doufám, že se podaří najít řešení. Členství v celní unii nyní umožňuje podnikům Spojeného království vyvážet a dovážet zboží, aniž by tam museli být různá celní prohlášení, fitosanitární, veterinární kontroly a nejsou tedy tam ta opoždění. Uh, ale teď to bude mít eh, dopady. Je důležité, aby tam ten proces byl co nejjednodušší. Eh, všechna, všechno zboží, které se přepravuje tunelem, představuje asi čtvrtinu celkového obchodu mezi Evropskou 27 a Spojeného království. A bez dostatečných investic do infrastruktur, a celních orgánů eh, a bez technologií, jako jsou třeba skinnery VAKIS, je dost pravděpodobné, že nakonec tam eh, to bude mít dopad jak na francouzskou, tak na britskou stranu železnice, protože tam bude muset, eh, budou tam muset být prohlídky a bude, bude to tedy všechno, bude to zdržovat ty vlaky, takže to bude mít potom i dominový efekt na další sítě v kontinentální Evropě. Co se týče lidí. Dnes je to tak, že britský železniční průmysl zaměstnává téměř 41 tisíc občanů jiných eh, zemí Evropské 27. Také mnoho, eh, mnozí pracují pro firmy, eh, které jsou vlastněny státy z Evropskou 27. Tyto firmy také často na, mm, spolehají na to, že je možné vysílat pracovníky na eh, období několika měsíců až několik let do Spojeného království, takže je velice důležité, aby tato schopnost zůstala zachována. Potřebujeme také i ta, ta budoucnost využívání eh, tunelu také záleží na tom, zda budou k dispozici řidiči a eh, další pracovníci, kteří budou mít dostatečné znalosti a schopnosti. Všechno to musí být nákladově efektivní. Evropská 27 musí rovněž eh, i nadále používat výměnu znalostí a dovedností a spolupracovat na různých projektech. Eh, Crossrail je největší eh, evropský projekt infrastruktury, zaměstnává více než 15 tisíc lidí od roku, kdy začalo v roce 2009. Také se odhaduje, že zhruba 15 těchto zaměstnanců jsou občané Evropské 27, mají, dost, mají různé dovednosti a speciální znalosti. Eh, z in, projektu infrastruktury, které se týkají tunelů. Takže musíme také zajistit to, že eh, nadále se budou ti vzdělaní eh, pracovníci mohou nadále školit a mohou nadále růst. Je zapotřebí, je kriticky zapotřebí ponechat volný pohyb těchto osob všech um, um, vlastně veš, veškeré kvalifikace. Uh, je to důležité pro kompetitivní trh. Nakonec bych chtěla říci, že železniční průmysl v Británii chce spolupracovat s vládou i s kolegy v Bruselu na přípravě plánů, až, Evropská, až Spojené království odejde z Evropské unie. Chceme, aby celkově byl podpořen jednotný železniční evropský prostor a také, že to tedy nakonec bude, přinese přínos jak cestujícím, tak i firmám, které přepravují své zboží. Děkuji. Děkuji za váš příspěvek. Eh, na sedm minut má slovo pan Lokman. Děkuji, paní předsedkyně, a přeji vám všem dobré dopoledne. Mám velice eh, příjemnou úlohu navázat eh, na kolegy ze silniční dopravy, kteří již vyjádřili řadu obav, které panují i na železniční straně a ostatně Oni už pěkně eh, předznamenali ty otázky, které jsou i na pořadu i u nás. Takže CR, e eh, asi jak víte, představuje většinu evropských podniků, které eh, jezdí po evropských kolejích na kontinentu i v Británii, protože tam máme také členy a zastupujeme jejich zájmy tváří v tvář tvorcům politiky tady v Bruselu. Co nám tady leží na srdci? Eh, díky vám a vašim eh, stran, eh, snahám za poslední desetiletí se podařilo nedávno vytvořit jednotnou evropskou regulační, jednotný evropský regulační prostor. A my nechceme se od toho odklonit. Pro nás to neznamená jenom rozšíření této oblasti na kandidátské země, na východ a na jihovýchod, ale také udržet si to, co jsme už vytvořili ve vztahu s, k Velké Británii. Takže pro nás tohle je předpoklad toho, co se bude muset dít do budoucna. Právní jistota a podnikání spočívá v tom, že tohle eh, se zachová i po Brexitu. Přístup na trh. Eh, nebudu opakovat to, co už eh, říkala Laura. My už máme vzájemný přístup na trh díky legislativě eh, v Británii a v kontinentu. V tom chceme pokračovat, protože to bude velice užitečné pro naše eh, eh, zákazníky na nákladní i osobní přepravě. A nesmí to narušit na trh, pokud jde o smlouvy podle PSO nebo komerční přepravu. Prostě to musí pokračovat takže musíme mít dobrou eh, spolupráci mezi regulačními orgány na obou stranách eh, eh, Lamaňského kanálu a mobilita. To, co říkali kolegové i Lora, potřebujeme pohyb lidí tak, abychom měli prospěch z poznatků, ze zkušeností, z jejich nadání, protože jinak opravdu jako Evropa budeme trpět, pokud je o konkurenceschopnost e, Evropy jako takové. Takže to je další e, věc, e, kterou bych zopakoval. Jenom to, co už zde bylo řečeno. Teď těm technickým pravidlům opravdu se nám zatím podařilo začít s implementací jednotného evropského železničního prostoru z technické stránky. Transponujeme a implementujeme směrnice o interoperabilitě a bezpečnosti, používáme nové úlohy a odpovědnosti eh, Evropské unie za eh, železnice a zároveň eh, je tady riziko stanovení bariéry přes britskou hranici, která tohle úplně naruší. Takže je třeba udělat následující. My budeme implementovat ten balíček Forsey, ale to tež také Británie bude dělat. Takže tady bude princip vzájemného uznávání, bude tady možnost přijmout eh, uznávání eh, eh, v řidičských oprávnění strojvůdců a potom také komunikační spolupráce na straně Evropské agentury pro železnice a také bude moci probíhat spolupráce odborníků, kteří patří do, mezi ty, kteří musí upravovat technickou spolupráci na obou stranách. To bude zcela nevyhnutelné, protože jinak se eh, opravdu dostaneme do situace, že to, co tady budujeme eh, dvě desetiletí, to znamená eh, spojování železnic, se zase začne rozpadat. Jedna konkrétní věc, která bude také na vašem pořadu jednání, po té, co komise představí balíček mobility, je, že musíme udržet z eh, pozornosti eh, na vzájemnou konkurenci. Teď je to na pořadu jednání a my musíme eh, zachovat tu úlohu železnic tak, jak zatím byla. Dokonce ji musíme i posílit. Já opravdu doufám, že bude možné dosáhnout stejného koncenzu do budoucna. Cla a hraniční přechody. Hmm, co lze dodat k tomu, co říkali kolegové? k eh, hranici mezi eh, Británií a Evropskou eh, unii a Severním Městem. A k eurotunelu. No, prostě nemůžu dodat víc, než že musíme podnikat dále, jak na té straně osobní, tak nákladní přepravy bez narušení, protože to by byla katastrofa pro ekonomiku, jak budoucí evropské 27, tak Británie. Výzkum a vývoj. Ano, trvalo eh, strašně dlouho eh, spojit ten program eh, přenosu na železnici. A je to unikátní. Spojujeme spoustu peněz a zdrojů a také do budoucna, pokud jde o výzkum zaměření na železnici, budeme muset se tedy zaměřovat na to, co je v Británii a v EU. Musíme umožnit kolegům zůstat součástí tohoto procesu. A nejenom pokud jde o digitalizaci eh, železnic, ale obecně eh, potřebujeme konkurenceschopnější eh, železnice pro globální konkurenci. A poslední přechod, dohody o přechodném období. Pokud by platilo všechno, co jsem říkal, pokud je o nenarušení služeb a vybudování skutečně platné evropské, evropského prostoru a pro železnici, tak eh, musíme měnit pravidla, stejně jako ve silničním eh, provozu, čili, ale, takže eh, a nesmíme. Samozřejmě nikdo neví, co přijde do budoucna, takže musíme být připraveni právě na ta přechodná uspořádání. Děkuji. Děkuji, pane Lokman, a nyní dám slovo panu G. No, no, vy máte slovo, prosím. Děkuji. Mm, dobrý den, dámy a pánové. Děkuji za to, že věnujete čas Eurotunelu, který je skutečně unikátním projektem. Byl vytvořen mezinárodní smlouvou před 30 lety. Byla to inovace, e, tedy dát tunelu je unikátní právní rámec a Brexit nemůže a nesmí funkčnost tohoto tunelu. Nedovedu si představit změnu eh, regulace. Eh, tunel je, Eurotunel je nejdelší podmorský tunel na světě, je to eh, mm, mm, automobily jsou vlastně naloženy na eh, vlaky, aby projeli tím tunelem. Také eh, vysokorychlostní vlaky jezdí tím tunelem, byl otevřen v roce 1994 eh, a koncesionář až do, má, má tu koncesi až do roku 2086. Eh, my nalezá se tam mm, celá, veškerá světová instruktor, celý svět e, sleduje, zda Brexit zasáhne eurotunel. To je nej, je zásadní odpovědnost Evropského parlamentu, aby specificky nahlížel na eurotunel. Já tady e, chci říct na rozdíl od předřečníka, že to je pozemní hranice, že je možné eh, jak si suchou nohou přejít do eh, eh, Británie. Ehm, a to je, co je nejdůležitější, na těchto slajdech ehm, máme stovky milionů pasažérů, miliony zboží, které projeli tímto tunelem. Je to Eh, skutečně život, to, eh, životně důležitá infrastruktura. Co se týče hodnoty zboží, tak to je 116 miliard euro, které byly pře, jaksi přetransportovány tímto tunelem. To je 25 celkového obchodu mezi Velkou Británií a kontinentální Evropou. Uh, to se týká všech zemí eh, kontinentální Evropy, protože 62 vývozu eh, jde, do Velké Británie jde touto cestou. Když eh, ohrozíte hm, tuto, tyto toky zboží mezi Evropou, s Evropskou 27, to znamená dodavatele z celé Evropy i cestující z celé Evropy. 70% eh, tím, mm, tím utrpí. Eh, upozorňuji poslance na to, že eh, je důležité vidět možné důsledky Brexitu na eurotunel, co se týče zaměstnanosti. Ty by byly významné pro celý kontinent. Dostatečně se o tom nemluví, jsem rád, že to mohu připomenout Brexit a eurotunel e, týká mm, více Evropy než Velké Británie. E, všichni, e, co využívají just in time, mm, kteří používají eurotunel, Eh, která, eh, který je nezbytný pro mm, převážení velkého množství zboží, abychom se podívali na nákladní automobily. To je eh, pět tisíc nákladních automobilů. To znamená, že za průměrný den těchto pět tisíc, to je 100 kilometrová fronta automobilů, která projede za 24 hodin tím tunelem. 10 ehm, tisíc, to je 10 kilometrů ehm, fronty automobilů. Přijďte se podívat, je to skutečně fascinující. Já zvu všechny eh, poslance všech, aby se přišli podívat na vlastní oči. Je to skutečně obrovské množství minimální narušení tohoto toku vytvoří zácpu, trombózu, která bude paralizovat Francii, Benelux i Německo a vše, veškerý průmysl, který e, dodává zboží do Velké Británie. Je to proto větší problém pro Evropu než pro Velkou Británii. Aby byly absorbována tyto, e, toto množství Eh, tak je nutné zachovat maximální eh, propustnost. Eh, to je ten problém zácpy. A nyní máme systém um, franko-britské hranice, která je na francouzském území. e, protože tam jsou všechny potřebné zóny a používají se nejmodernější informatické prostředky, aby bylo možné zachovat ten průtok průjezdnost. Evropa si nemůže dovolit zpomalit provoz v eh, eurotunelu. To by mělo značné důsledky pro zaměstnanost, ale i pro na ekologii. Představte si desítky kilometrů eh, kamionů, které znečišťují životní prostředí. To je nepředstavitelné. Eh, pak je, mm, proto, proto je to pro nás zásadní. Protože jsem řekl, že Eh, to pevné spojení a eh, pozemní hranice mm, má vlastně unikátní regulaci a je třeba to zachovat. Nemůže to fungovat, není možné měnit regulaci eh, pro eurotunnel. To by mělo katastrofální důsledky pro železniční dopravu. Vedlo by to i k úmrtím je třeba zachovat princip té blízké hranice všech, kde všechny eh, informatické zdroje umožňují mm, hladký průběh eh, kontrol eh, celních, které umožní rychlé Eh, eh, eh, pro clení a pro cestující to je naprosto nezbytné. To je odpovědnost, kterou máme všichni společně a já prosím Evropský parlament, aby zasáhla komisi a řekla vyjednavačům, že máme 62 vývozu mezi Evropu a Británii vy si nemůžete dovolit přerušit tento obrovský úspěch, který už funguje víc 30 let. Děkuji. Eh, takže nerozbíjet to, co bylo vybudováno společnou vůlí evropského projektu, to je tedy váš jasný, vaše jasné poselství. Je to eh, samozřejmě eh, věc, kterou hm, slyšíme se zneklidněním. Eh, vy jste zdůraznil, jaké důsledky to mělo na pro zaměstnanost, dopravu a jak tedy hm, zajistit, aby se neměnila legislativa, protože to, bude, to je obrovské množství legislativy, které se to týkalo. Vy jste tady jmenoval čísla, která skutečně jsou velká. 40 tisíc, 240 eh, tisíc lidí, kteří pracují v tomto sektoru. 41 ehm, tisíc Evropanů, kteří pracují eh, v té oblasti. To by skutečně mělo dramatické důsledky. Pak jste, myslím, řekl, že to, co tam je, tak funguje. Proč tedy ničit něco, co e, funguje takto brutálním způsobem? A já dám slovo kolegům. Pan Markus Pieper, máte slovo na dvě minuty. Die werde ich gar nicht brauchen, die zwei Minuten, weil to eh, mi vůbec nebude eh, třeba takovou dobu, eh, protože ta konstatování byla jednoznačná a já myslím, že něco jako řidičská licence strojvůdců nebo čtvrtý železniční balíček nebo hluk nebo takovéhle technické věci opravdu musíme znovu problematizovat, protože snad eh, je nějaký problém. Politici musí mít eh, dostatečnou odpovědnost, aby tohle nechali, takže nepřehánějme to. Takže říct, eh, že budeme mít jiný právní rámec a kvůli tomu v tunelu budou umírat lidé, tak to prosím nepřeháníme, Nepolitizujeme tyhle technické věci. Určitě bude muset být, budou muset být technická rozumná řešení a my budeme eh, tímto směrem také vyjednávat. Pan Ertuk. Děkuji. I eh, za sebe bych eh, řekl, že ta problematika je analogická s silničním provozem. Velká výzva bude na jednu stranu celní odbavení a za druhé technický přístup když eh, k tomu budete mít návrhy, jak se to dá vyřešit, bych byl velice vděčný. Musíme se rozmyslet uh, už to, co jsem eh, říkal, že o tomhle se bude vyjednávat uh, v tom uh, celku uh, pan Albaně um, mm, proti britské vládě. vůbec se tady nehovořilo o jedné věci a sice těch dlouhých hodinách uh, které jsme věnovali transevropským dopravním sítím. Máme jeden koridor, který eh, spojuje eh, britskou eh, pevninu, Británii s pevninou a chceme se zabývat železničním spojením, i když z do Douru, Londýna a Birminghamu až do Edinburghu a Glasgow s od bočkami na Felixstowe a Southampton. Byla by velká škoda kdyby eh, tohle eh, se zadrhlo s realizací do roku 2030. To je jasné. Je na to naplánováno už spousta peněz, ještě by se dalo naplánovat více, takže to ukazuje, že se musí vytvořit řešení, ale musím říct si ještě jednou, britská vláda eh, se opravdu musí pohnout, pokud chce opravdu se postarat o to, aby tady toto se stalo realitou. Jinak to nepůjde. Děkuji, paní Foster. Děkuji vám. Opět eh, to jsou velice vítané informace od panelistů. Eh, je dobré, že jste na tomto fóru, eh, protože často získáme některé informace o tom, co děláte, ale vždycky je třeba tohle říkat na veřejnosti. Zareaguji na to, co říkal pan Ertuk k transevropským sítím. Já jsem minulý týden eh, se setkala se všemi těmi, kdo se eh, do toho eh, zapojili. Pan Ertuk určitě taky. Důležité je, abychom o tohle jednali i nadále, protože je to důležité pro obě strany. Pokud jde o vzájemné uznání oprávnění, tak na předchozím panelu už jsme o tom podrobně hovořili. Určitě jsem neslyšela žádný náznak, že tomu tak eh, zatím není, alespoň z britské strany. Stejně tak, eh, jako když se zabýváme sociálními pravidly a různými dalšími věcmi. A teď k eurotunelu. Já jsem eh, jeden z lidí na, této, na tomto výboru, kdo se o, o, kdo se věnuje letecké dopravě, ale miluji Eurostar, takže udělám všechno eh, pro to, aby Eurostar pokračoval, alespoň z hlediska cestujících, eh, tedy pasažérů. To je skvělý projekt. Spousta eh, vašich zaměstnanců žije v Londýně a já jezdím často, zrovna zítra pojedu zase a myslím si, že je to skvělá železnice. Nenom proto, že Margaret Thatcherová, naše eh, bývalá premiérka, byla jedna z těch, kdo opravdu eh, s francouzskou vládou tlačili na tento projekt, aby eh, nás to konečně spojilo. Takže tohle budeme muset určitě zvážit. A potom k té nákladní dopravě. Samozřejmě určité, určité náklady nemůžete dávat do letadel, tak musí jít na lodi nebo na železnici. Takže každopádně děkuji Eh, za to, že poukazujete na tyhle věci. Ti z nás, eh, kteří opravdu chtějí dobrý, eh, hladký výsledek, tak to neustále ty informace šíří a i já a předpokládám, že vy také na všech úrovních a, a my tady kolektivně jako výbor pro dopravu se postaráme o to, aby tohle opravdu zůstalo všechno pod kontrolou. Pan Telička. Děkuji, paní předsedkyně a mnohokrát také eh, děkuji eh, za vaše eh, prezentace. Neodolám a začnu tím, že se zdá, že se vzdáváme tak trochu kvality vztahu mezi Británií a EU po Brexitu. Považujeme za samozřejmost, že jednotný vnitřní trh není variantou, bohužel není variantou, ale eh, tak trochu eh, vyláme eh, dítě s vaničkou dítě celní unie. Nad tím se musíme zamyslet. Ano, pokud skončíme bez toho, tak existují pořád způsoby, jak Eh, zajistit, aby ty toky eh, byly takové, aby to nemělo žádné dopady, nebo minimalizovaly se dopady, ale eh, dopady budou obrovské, i když se maximálně budeme snažit. Mimochodem určitému protekcionismu se nevyhneme, který tady vždycky byl a bude tady. Čili já bych byl pro opravdu interakci mezi námi a podniky. Je opravdu škoda, že když se tady debatuje o Brexitu, když se debatovalo o Brexitu před referendu, tak se podniky neozvaly, ale to je škoda. Já vím, že to je těžké. Neodolám, ale eh, abych to řekl. Přesto eh, bych řekl, že eh, doufám, že se nevzdáme té relativně vysoké kvality vztahu a celní unie. Paní Rejt, já opravdu Eh, si cením té struktury, eh, kterou jste eh, představila a kterou, které se drželi i ostatní. Je zřejmé, že otázka zaměstnanců a dalších, kteří tam podnikají, tak to je opravdu fantastická věc. Samozřejmě status těchto lidí je velice důležitý. Obě strany uznávají, jak to je důležité. Ale nějak někdy se to podceňuje a, a sice, že je tady silný hospodářský rozměr pro evropské a britské podniky, takže jsem rád, že jste tohle zmínila. Rád bych se opravdu chtěl no, ani nezeptat, protože už jsem se ptal předtím a nebylo mi odpovězeno úplně. Ale prostě, co vám říkají jak zástupci politické scény tady v Londýně, tak tady v Evropě? Jaké reakce máte? Já prostě nechápu, proč otázky celní unie plus minus, proč se o nich eh, nepřemýšlí. Jakou reakci dostáváte? Protože pro člověka, který eh, je polointeligentní, tohle je nepochopitelné. Já, mně to prostě úplně není eh, jasné. My opravdu uznáme to, co tady říkáte my eh, zatím plně stojíme, eh, my se tím silně zabýváme, ale, oba, eh, ale lidé na obou stranách průlivu, kteří by měli být informováni tady by tady, a měli by tady sedět, tak vedou takový trošku dialog hluchých, bohužel. Monsieur Kramer, la parole est à vous. nyní pan Kramer. Einmal vielen Dank für die Vorträge und mich interessiert Děkuji. Mě také zajímá, jak se eh, to projednává, eh, jaké úprava je již s třetími státy, s eh, Norskem a Švýcarskem. Mě eh, zajímá ehm, diskuse v rámci vaší organizace, jak, co si myslí Britové, eh, ehm, když by dělali to, samý, tak, eh, to samé, tak Švýceři a Norové vlastně platí za to, že jsou součástí vnitřního trhu. Tak jaký, jak to vidíte vy v rámci svých organizací? Neuvažujete také o tom, že v posledních 10 až 15 let uh, Eh, mm, že by, že by se o tom eh, diskutovalo seriózněji o EU, protože v posledních 20-30 let se na EU jenom nadávalo v Británii, tak pak není divu, že eh, to takhle dopadlo. Ehm, jak tedy se ehm, Britové zachovají? Děkuji, pane Kramer. A já bych chtěl slyšet um, odpovědi z jako reprezentanti různých organizací, uh, co se týče jak, toho, jaké důsledky by to mohlo mít na Evropu a Británii. Zde uh, myslíte si, že můžeme odpovědět na vaši otázku, pane Telička. E, reakci politiku na vaše požadavky. Takže to jsou skutečně naléhavé otázky. Paní Wright dostane slovo na dvě minuty, prosím. Děkuji, děkuji za otázky. Já mm, vezmu Nejprve několik otázek týkající se korigorů. TENS. My jsme přivítali ty investice. Jeden ze čtyř kontejnerů z přístavů v Británii je, depo železnici, což má ekologické dopady. To jsme přivítali a hledáme cesty, jak udržet ten um, koridor přes Severní moře, takže ta práce tam pokračuje a eh, chci poskytnout aktuální informace výboru. Co se týče politické eh, ke reakce, tak máme, eh, komunikujeme s mm, ministerstvem dopravy eh, probíhající dialog, jsme otevřeni návrhům, kterým jsme předložili a to myslím, že přinese určitou jistotu a určitá specifická témata pro ta jednání. Samozřejmě jsou to jednání na vysoké úrovni, věci, které třeba vyřešit jako první, ale naše prezentace mají pozitivní ohlas. Musíme se zaměřit na hledání řešení. Věříme, že um, to budou tedy nej, nej, nejlepší reakce, že hledáme řešení, jak by to mohlo vypadat mimo celní unii, potřebujeme, mm, zda potřebujeme další infrastrukturu, zda je třeba řešení ehm, mm, celního odbavování, aby nedocházelo k narušení železniční dopravy. Takže jsme odhodláni tedy pracovat na hledání těchto řešení. Děkuji recognition. Já nejprve řeknu, na to, na to, na odpovím na to, co, o čem hovořil pan Píper, hovořil o tom uznávání. My nechceme, má to být tedy uznávání těch ehm, licencí, certifikací a různých osvědčení. Tam nejde o to, že by to mělo být jenom na té straně Spojeného království, spíše, se to, spíše to naopak. Já si myslím, že Spojené království bude uznávat i ty technologie a všechna všechno to, co se bude dostávat do Spojeného království. My spíše máme obavy, že to nebude platit to uznávání z té strany Evropy od prvního dne. Takže máme velké obavy. Týká se to také různých bezpečnostních certifikátů, homologací autů, aut, um, řidičských průkazů a tak dále. Tam na to se musíme připravit. A tím se dostáváme ještě k dalšímu bodu, který je také uh, důležitý. Uh, zda máme kontakty s našimi politiky, no tak samozřejmě. Já jsem třeba i v kontaktu s týmem pana Barniera, ale oni nám říkají, no připravte se vlastně na tu nejhorší možnost. Pro, takže možná, když eh, je možné, eh, musí, musíte se zkrátka připravit, že teda třeba kromě toho bezpečnostního certifikátu budete potřebovat ještě nějaký další, další druhý eh, certifikát. Takže to nám říkají. A co se týče eh, britských poslanců, já doufám, že budeme moci spolupracovat. I to, co zde říkáme, tak máme i na našich webových stránkách. Dopravdu doufám, že se nám podaří dosáhnout eh, toho, o co usilujeme jednoho dne. Děkuji, nyní pan Kunon. Eurotunnel má dvě priority. Jednak eh, bezpečnost železniční a eh, hladkost tedy provozu. Eh, je to velice vytížené, ne, v Eurostar to je 900 lidí, to je několik letadel. Let, ten vlak, co převáží kaviony, má dva, váží 2300 tun na 140 km, takže Ehm, evropská železniční úprava mu, musí chránit ehm, železniční dopravu a bezpečnost cestujících. Co se týče propustnosti, všechno, co se týká hraničních kontrol, kde jsou nejmodernější eh, zařízení pro obsluhu pracujících, proclení, jak je třeba mít znát celní pravidla, implementaci těch nejlepších informatických nástrojů. Není možné, aby celní kontrola mezi Evropou a Británií trvala déle eh, pro kamion než u čínského kamionu, který dorazí do evropského přístavu. My jsme v neustálém kontaktu s eh, příslušnými orgány, britskou, francouzskou vládou k těm celním otázkám. Odpověď je následující, aby ty informatické nástroje byly funkční, byly zavedeny tedy, je třeba znát povahu toho problému, který mají řešit. Takže nové je třeba co nejrychleji vypracovat nový celní řád. Mm, má to smysl v tom přechodném období. Všichni známe ty problémy ve všech oblastech těch, s realizací obrovských informatických systémů. Uh, a pak e, je nutně období adaptace, je nutně mm, třeba určitý čas, než přejdeme k automatickému celnímu odbavování. E, Tun, euro e, tunel je aký komunitér. Máme všichni odpovědnost ho chránit. Nedovedeme si představit v velice blízkém čase, že Eh, jak budou ty eh, automobily najíždět na tu navetu pro eurotunelu, eh, dělat papírov, papírově, dělat veškerou byrokracii. To jsou skutečně velké výzvy, které musíme řešit. Myslím, že si mm, lidé dostatečně neuvědomují, že je třeba mm, jak si přejít od teorie k praxi co nejpragmatičtějším způsobem. Děkuji za vaše upřesnění. Ještě jednou otevřu diskusi a začne pan bar na jednu minutu. Prosím. Sí. Eh, ich, ich hätte zwei Fragen. Eine an, uh... Já bych měl eh, dvě otázky na pana Lochmana. Za prvé uznávání a homologace přeshraničních technických specifik, o kterých jste hovořil. Už jsou nějací partneři na britské straně, se kterými se o tom dá jednat? Jsou nějaké přípravné práce nebo proběhnou zase nová vyjednávání. Já znám ten eh, model eh, se Švýcarskem, sám jsem se toho účastnil. Prostě byla nová vyjednávání. Takže to je k této otázce. Za druhé, k pan Gulon. Eh, Pokud ohrozíme aktuální systém, tak by to způsobilo více problémů pro Evropu než pro Británii. Já se chci zeptat, co to přesně znamená. Hmm, znamená to ovlivnit eh, z naší strany vyjednavače, jako to je poměrně citlivé téma. Děkuji, pane Bár. Paní Demonte, máte slovo, prosím. Děkuji. Už jsme zde slyšeli o těch eh, rizicích eh, Brexitu pro eh, kvalitu služeb, stejně tak jako investice prostě do budoucna. já bych se ráda zeptala, co si myslíte, pokud je o řešení těchto rizik pro investice, jak do služeb, tak do budování infrastruktury. Druhá otázka. Hovořili jsme zde o rozpočtových škrtech další kolegové také hovořili o potenciálním dopadu na přeshraniční projekty. Bude Británie nejenom o obchodní partner, ale i takový investiční partner v těchto projektech Evropské unie? Děkuji, pan Riké. C'est que, en raison de la grande sagesse du Royaume-Uni, le problème du transit des personnes et marchandises. Problém eh, přepravy zboží a cestujících není stejný jako ehm, třeba Schengen, kdy kontroly osob, to už je problém. Vy jste zmínil um, autobusovou dopravu, um, dopravu po silnici. Já si myslím, že Ehm, je možná dohoda mezi ehm, národními orgány a evropským regulátorem, který by mohl mm, ohledně i mm, specifické regulace železnic eh, eh, rozdíl mezi silnicí a železnicí, jednak fyzický organizace dopravy a jednak ehm, řízení velkých eh, veřejných organizací, infrastruktury samotné není snazší najít dohodu um, o fungování mezi evropským a britským systémem. Eh, vzhledem k tomu, že eh, Brexit nemůže dát výhodu eh, Velké Británii, co se týče železnic ve srovnání se silnicemi. Dále, co se týče eurotunelu Brexit ohrožuje právní statut infrastruktury. Děkuji, pane Rike. Pan Werner. Unmittelbar zu Vnitřní trh a celní unie k, tobě, k sobě eh, patří neoddělitelně a v minulosti eh, se akorát uvalovala cla a eh, k ochraně vnitřního hospodářství. Prostě mm, to je minulost, obě dvě strany by se poškodily, kdyby šli tímto směrem. Velká Británie je velmi avantgardní, mm, například pokud jde o reformu železnice s tím čtvrtým balíčkem. Vy jste vždycky eh, hovořili o tom oddělení eh, sítě a provozu. Eh, proběhlo to opravdu v praxi takto a, bude i nadále v vyjednáváních toto důležitým tématem. To je moje otázka k tomuto. Potom kolega Kramer o tom už hovořil. Jaké systémy jsou eh, příkladem spolupráce mezi eh, Evropou a Velkou Británií. I Norsko nebo jako Švýcarsko. Británie je určitě čistým přispěvatelem 5,6 eh, miliard. Když si vezmete bruto a neto, tak je to zatížení nějakých 92 eur na občana u Norska Ti, ti platí přesně tolik. Čísla jsou, je to o, o 78 eur. Nemají komisaře, nemají poslance, nemají uh, možnost spolurozhodování. Jenom je třeba se uh, rozmyslet, jak to bude uh, fungovat takhle do budoucna. Děkuji. Děkuji, pane Kohn. Paní Anderson, máte slovo. Děkuji. Co se týče občanské služby, tak je důležité, že tam se také v tomto, mm, že se na to díváme v oblasti dopravy, ale je důležité, aby ta politická um, úroveň více uh, pracovala. Jaký chcete podnítit, jaký chcete pozbudit k tomu, aby se věnovali dopravě? Má, jsem velice ráda, že zde máme úžasné zástupce uh, dopravy a toho eurotunelu. Um, co se týče toho eurotunelu, tak jsem ráda, že jste mezi námi. Můžete nám říci, jak to bude se službami Deutsche Bank, protože Eurostar je úžasný, je fantastický, ale myslím si, že by bylo dobré, aby i Deutsche Bank mohlo jezdit eh, tunelem. A za druhé, co myslím si, že také, také mě trošku mrzí, že, se, že jste změnil svůj název, že už se nemenujete Eurotanu, Eurotunel, takže můžete nám dokázat, že stále jste tak proevropský, jako jste býval vždy. Děkuji, nyní pan Kestelor. Děkuji za slovo ještě jednou, paní předsedkyně. Děkuji za prezentace, které byly velice užitečné. Chci se zeptat na Eurotunel. Vzhledem k tomu, že celní unie je otevřená pouze členům Evropské unie a vzhledem k tomu, že Spojené království se stahuje, odchází, tak to bude mít dopad i na přepravu zboží eurotunelem, což pro vás musí být znepokojivé. Chtělo by mě, zajímalo by mě, jak, jaké máte odhady také na eh, dopad na přepravu cestujících oběma směry. Děkuji. Nyní pan van den Komp, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Mám tři otázky. Ta první se týká paní eh, Wright. Vy jste tak laskavě eh, mi napsala dopis 13. Eh, listopadu 2017, ve kterém mi sdělujete, že 41 tisíc občanů ze 27 eh, zemí EU pracuje v eh, železniční dopravě eh, ve Velké Británii. Jak to vidíte prakticky před sebou? Jaké praktické problémy se tady objevují, pokud jde o povolení k pobytu, k pracovní povolení k pasy? Co je třeba promýšlet předem? Druhá otázka se týká Libora Lochmana k tému přechodovému období. Já jsem u eh, silniční dopravy eh, se už ptal, jak to uděláme. Eh, jak byste raději necháme proběhnout nebo doběhnout ta stávající pravidla do definitivního Brexitu? A, do, a mimochodem já pořád doufám, že k tomu nedojde nebo eh, budou eh, nějaké eh, předpisy ještě v mezičase, což bude tak trochu složitější. Mohl byste k tomu něco říci? A potom k šéfovi Eurotunelu. Je tady nebezpečí, že obrana hranic a boj s terorismem se použijí k jako argument k blokování eh, volné eh, přepravy zboží nebo do přepravy obecně. Eh, neříkám, že to Britové použijí, ale musíme na to být připraveni. Děkuji. Děkuji kolegové za otázky. Hmm. Otázka zda 41 tisíc um, zaměstnanců, um, na které to bude mít dopad, protože to bylo trošičku jako umělá diskuse, o to se um, nemluvilo. Jak vy vidíte tu přechodnou fázi? Pokud bude, protože pokud nebude, tak to bude úplně jiná diskuse. Pane Guno, Mm, mm, vy asi mm, nám vysvětlíte ten get link. Jaký bude dopad? se ehm, Brexitu změní to váš statut? Jaké systémy si představujete, um, Mm, pokud bude Brexit, jak říká Theresa May, Anglie o, vystoupí z Evropské unie, to znamená z celní unie, eh, o půlnoci 29. Takže jak si to představujete? Já bych eh, od vás chtěla slyšet odpověď přesně do tří minut. Ano, no, děkuji. Já se, já se zaměřím na šest bodů, které pro mě budou nejjednodušší. Takže za prvé, chceme se eh, spolupracovat s Evropskou železniční agenturou, jsme jejím dobrým partnerem, myslíme si, že Evropská unie měla dobrý eh, dopad na mnoho věcí. I ta agentura například specifikovala různé věci, Některé věci se budou řešit na nejvyšší úrovni, například členství v té agentuře, ale mm, bez ohledu na to bychom chtěli zůstat silnými partnery s touto agenturou, ať už přímo nebo prostřednictvím nějakého partnerství. Dále, co se týče těch 41 tisíc lidí z 27 členských států, v železničním odvětví jsme ve Spojeném království, jsme jedni z nejlepších zaměstnavatelů, Eh, například jsme vytvořili 20 tisíc různých učňovských míst a do roku 2027 chceme nabrat dalších 10 tisíc osob Zatím ještě nevíme, jaké bude to uspořádání, jak, jak, jaké budou taká ta práva těch eh, občanů. Nemůžu to ani teď předvídat, ale myslím si, že by to mělo být všechno jasné. Ten systém by měl být jasný, jednoznačný a netýká se to pouze těch eh, lidí s nejvyšší kvalifikací, eh, kteří budou třeba řídit vysoko, vysokorychlostní vlaky, ale chceme třeba, potřebujeme i lidi, kteří mají různé jazykové znalosti, lidé středně kvalifikovaní a také zkrátka potřebujeme všichni všechny eh, zaměstnance toho železničního odvětví napříč těmi profesemi. A také jste hovořili, že GB Rail je považován, nebo že tedy mm, britská železnice byla takovým průkopníkem toho čtvrtého železničního balíčku. Chtěli, chtěli bychom, aby se byla vysoká spokojenost našich cestujících, budeme i nadále uh, plnit některé klíčové prvky čtvrtého železničního balíčku. Byli jsme velice podporováni, pardon, tedy podporovali jsme také i práci vašeho výboru a myslíme si, že není důvod to měnit pouze z toho důvodu, že přišel Brexit. Ještě bych také chtěla říci, že to také záleží na politicích a my jsme třeba se zúčastnili kulatého stolu s ministry, abychom upozornili na důležitá témata. Také máme různé dlouhodobé kontakty, takže buďte ujištěni, že hovoříme se všemi úrovními a snažíme se o to, aby železniční přeprava byla v centru všech těch debat. Také jsou, um, spolupracujeme i s dalšími Mm, sektory dopravy, protože, jak jsme slyšeli třeba dnes dopoledne, máme mnoho společných témat, jak se silniční dopravou, ale i třeba s letectvím nebo s námořní dopravou. No a pak tam ještě byla poslední věc, na kterou bych chtěla reagovat. To znamená investice do železnic se Víme, že zde byly investice, které plynuly z Evropské unie do železnice i ve Spojeném království, ale máme i různé domácí závazky investovat do infrastruktury. Více než 50 miliard bude investováno v následném desetiletí do britské železnice, do infrastruktury. Takže máme, mm, nebo chceme eh, také podporovat ten modální přesun, na eh, železnice, což je v souladu s evropskými aspiracemi. Děkuji, nyní pan Lokman. Ano, děkuji, já budu snad stručný. Takže opět se vracíme k tomu vzájemnému uznávání eh, a ke vztahu s regulačními orgány. Ano, budeme, eh, je důležité, abyste byli partneři, abyste bylo jednání, aby tam bylo to uznávání certifikovaných a autorizovaných subjektů z 27 členských států, které se budou ucházet eh, ve Spojeném království. Já tedy mm, doufám, že to tak bude fungovat. Ještě se vracím k otázce pana Rikeho. Ano, potřebujeme určitou dohodu, která bude obsahovat všechny odvětví dopravy a která bude komplexní a která bude obsahovat všechno, co se dá očekávat v souvislosti s Brexitem. A pak chci ještě zareagovat na to, co říkal pan Van den Kamp. Přechodné období eh, pro nás eh, by to mělo být přechodné období, kde, budou, kde bude zachován status quo a regulace tak, jak je nyní. A možná by to mělo být, eh, i mělo by to pokračovat i po Brexitu. Byla by to, byla by to vlastně taková um, výchozí situace a pak by z toho mohla vzniknout ta dohoda o přepravě nebo o dopravě mezi Spojeným královstvím a EU. Pak jste se také ptali třeba, jak to vypadá s budoucností celních orgánů nebo celního um, odbavování a tak dále. Takže teď se nacházíme ve chvíli, kdy musíme transformovat všechny um, tyto systémy pr- eh, přecházíme z papírových dokumentů na elektronizaci. Máme systém NCTS. Čeká nás spoustu práce. Systémy se musí adaptovat a to se týká obou stran, jak kontinentální Evropy, tak Spojeného království. Eh, pokud se ty systémy budou používat na té budoucí hranici. My zatím ještě nevíme, zatím tedy budeme pracovat na NCTS a budeme chtít uplatňovat NCETS na železnici harmonizovaným způsobem z obou stran hranice. Děkuji a nyní pan Kunon. Ano, eh, bylo řečeno, že Británie nikdy nebyla v Schengenu, takže tam je určitý zvyk kontrolovat eh, Ehm, celně eh, pasažéry, například z autobusů, které prostě, kteří vystoupí a jsou odbaveni. Co se týče železnic, odpověď je eh, jednoduchá. Budoucnost je interoperabilita. Pokud chceme rozvíjet eurostar, tak interoperabilita je jediná možná odpověď, aby Evropa pracovala pozitivně. Musíme si zachovat tuto vizi, tuto interoperabilitu přes eh, koridor až do Británie. To, že Eurostar eh, bude propojen do eh, Amsterdamu příští rok, tak to znamená, že alespoň Británie zůstane geograficky v Evropě, když ne ekonomicky. Uh, Výměna zboží, eurotunel se snadno používá a vlastně vyvolal tím ekonomickou závislost, kterou chci ilustrovat na dvou příkladech. Všechny automobily vyrobené v Británii jsou vyrábějí z součástek, které se vyrábějí v Německu a převážejí přes Eurotonu. A to jsou tisíce pracovních míst v Německu, které, kterých se to týká. Naopak, eh, skotský eh, losos. Eh, os, 95% e, projíždí eurotunelem. E, tam se nejdřív se zpracovává e, v Británii a pak tedy eh, převážet z Eurotunnel. Ekonomiky vlastně hledaly ten nej, efektivnější způsob, jak uspokojit populaci a je naší odpovědností toto chránit. Co se týče obecně eh, terorismu, to je velice bolestivé téma, to je velký problém pro Eurotunel. My spolupracujeme s nejvyššími státními orgány. Specialisté říkají, že když byl eh, navrhován eurotunel, tak v Londýně probíhala válka s Ira, byla tam exploze každý týden, takže riziko bylo integrováno no, do designu eurotunelu a jsme vybaveni prostředky um, detekce, které Ehm, jsou značné, které mm, umožňují eh, kontrolu ehm, nákladních vlaků, to skanery ehm, v tunelu, které udělají okamžitě kompletní sken. Takže my máme ty nejlepší prostředky boj proti tomuto fenoménu. Dále koncesionáři eurotunelu Eh, čekávají, že zůstane eurotunelem. Je pod touto známkou eh, známý v Evropě. Eh, ovšem není, není takto kotováno. A 75 Eh, investorů jsou cizinci, celý svět, z USA, Čína, azijské země, Austrálie. Jsem si jist, že v Austrálii eh, oni chápou smysl eurotunelu lépe než v některých evropských zemích. Takže abychom se chránili před negativními důsledky Brexitu, tak jsme se museli v, vlastně um, používat to jméno Gatling, um, aby um, se stali. Pak je tady ještě propojení eh, Electlink, takže skupina Eurotunnel, Electlink eh, a další a a um, budeme doufat, že se um, to použení, používání tohoto názvu. A nu, a nu zadáme, pane, myslím si, že si naši poslan, poslan, eh, panelisté zaslouží potlesk. Chtěla bych vám všem opravdu poděkovat a prosím, zůstaňte v našich, eh, zůstaňte s námi v kontaktu, protože naše dveře našeho výboru jsou vám otevřené. A také bych chtěla říci, že e, jsme tu debatu o Brexitu zahájili, ještě nás čekají další debaty a jsme velice rádi, že jste mezi nás přišli. Také můžeme ještě stručně říci, že během tohoto slyšení o situaci po Brexitu e, v oblasti silniční a další železniční dopravy je jedna věc jasná. Je zde pocit nejistoty, e, znepokojení, obav, Budou zde dvě pozemní hranice, na které smíme zapomínat, jednak v Irsku a jednak i tedy hranice mm, Eurotunelu. Pak tam jsou ty obavy ohledně byrokratické zátěže, všechno, co souvisí se cly, s celními systémy, to všechno se musí dostat do té agendy, která bude projednávána během těch eh, po brexitových jednání, ale zatím se vlastně ta jednání ještě vůbec nedostala do, toho, do této fáze. Takže my nejprve musíme počkat, až bude dokončena první fáze a pak teprve se budeme, muset, budeme moci zaměřit na oblast dopravy. Děkuji vám všem a setkáme se opět odpoledne přesně ve tři hodiny. Čeká nás balíček o mobilitě. Děkuji vám všem, že jste přišli a přeji vám dobrou chuť k obědu.